Uh, Přátelé, pustíme se do druhé části zasedání našeho výboru. Budeme hlasovat o stanovistích ve formě dopisu k žádostem o využití Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Jako První Galicia Bring Apparel, ostatní oděvy. Ze Španělska je tady návrh eh, k odstavci 1, jeho doplnění, takže kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato ne, omlouvám se, zamítnuto o 29 hlasů. Přesně jak jste si přáli. Pak tady je návrh od GUE NGL k novému odstavci 3a. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Alde navrhlo nový odstavec 3b. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. A GUE NGL navrhli nový odstavec 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Nyní budeme tedy hlasovat o celkovém návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Musíme hlasovat elektronicky. Takže prosím, stisněte příslušné tlačítko. Stanovisko přijato 40 hlasy pro, jeden hlas byl proti. Nyní se budeme zabývat eh, při žádostí týkající se společnosti Ericsson ze Švédska, takže prosím hlasujme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 40 hlasů pro, jeden proti. A to je vše. takže budeme mít více času na bod číslo 8 na pořadu jednání. Vítám paní Tysonovou, paní komisařku. Vyslechneme si prezentaci o návrhu komise k transparentním a předvídatelným pracovním podmínkám v Evropské unii a poté budeme mít prostor pro otázky a poznámky. Prosím, paní Tysonová, máte slovo. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Vážené europoslankyně, vážení europoslanci, děkuji za pozvání a za možnost předložit vám návrh směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách. Jak je vám známo, jedná se o jeden z konkrétních prvků Evropského pilíře sociálních práv. Tento návrh také reaguje na nedávnou žádost parlamentu řešit problém pracovních podmínek, a to v kontextu e, příchodu nových e, forem zaměstnání. Připomínám dva, dvě usnesení z loňského roku. Jedno se týká e, zprávy paní Rodriguez o Evropském sociálním pilíři sociálních práv a zprávu pana Stelikotise o, o prekérní práci. Je evidentní, že pracovní podmínky je potřeba řešit na úrovni EU. Ochrana práv pracovníků a zlepšování pracovních podmínek bylo vždycky středobodem evropského projektu. Sociální rozměr se rozvíjel ruku v ruce s prohlubováním jednotného trhu s cílem zajistit rovné podmínky pro všechny a také zlepšit podmínky zaměstnanosti milionů pracujících eh, napříč Evropskou unii. A nyní nadešel čas učinit další krok tímto směrem. Náš návrh eh, přináší modernizaci eh, stávajících pravidel se specifickým cílem, a to zajistit, aby všichni pracovníci, kteří mají jakoukoliv formu smlouvy, aby mohli tady těžit z příznivějších a transparentnějších podmínek. Tento návrh především aktualizuje um, povinnost informovat jednoho každého pracovníka o jeho pracovních podmínkách, a to na základě směrnice o písemném prohlášení, která bude uh, zrušena. Za druhé jde o to uh, zajistit, aby všichni pracovníci mohli těžit ze základních práv. Tímto způsobem nastavíme eh, minimální spravedlivé podmínky napříč Evropskou unii, které se budou týkat všech eh, forem smluv. Připomínám, že tím některak není bráněno rozvoji nových forem zaměstnanosti. Jde o to podpořit eh, inovace. Cílem z tohoto návrhu je eh, vytvořit rámec, v rámci kterého se budou moci rozvíjet nové formy práce a zároveň bude nabídnuta spravedlivá ochrana pracovníků a aby také byly vytvořeny eh, rovné podmínky pro všechny zúčastněné. Jak jistě víte, v loňském roce Evropská konie zahájila dvoufázovou konzultaci s evropskými sociálními partnery s výhledem na revizi směrnice o písemném prohlášení sociální partneři nenalezli společnou řeč a proto komise předkládá tento návrh, který vychází z názorů, které zazněly právě během těchto konzultací se sociálními partnery. Dovolte, paní předsedkyně, abych vás nyní seznámila s hlavními prvky tohoto návrhu. Jednak eh, pokud jde o rozsah působnosti, Jde o to, aby v, na moderním a flexibilním pracovním trhu měli všichni pracovníci možnost být plně uh, informováni, a to písanou formou, o základních podmínkách pracovně právního vztahu, ve kterém jsou. Podle stávajících pravidel mohou členské státy definovat, uh, jak se tímto způsobem bude e, informovat a aby nebyli vyceněni žádní pracovníci, aby Eh, nebyli vyčleněni ehm, pracovníci, kteří mají eh, smlouvu na dobu eh, určitou, aby se tedy tím zajistila ochrana všech. A tím pádem sledujeme tento rozsah působnosti směrnice. Bude se pracovat s termínem pracovník, tak jak o tom hovoří etablovaná judikatora Evropského soudního dvoru. Pro určitou dobu eh, pracovníci, kteří eh, mohou vykonávat práci za jinou osobu a za kterou tedy dostanou eh, odměnu, jsou považováni za zaměstnance. Poukazem na stávající jednotné definice směřujeme k tomu, aby ve všech členských státech byla řešena problematika všech kategorií pracovníků, a pokud se mě zeptáte na fiktivní zaměstnance, tak odpovídám, že tato směrnice nabídne dodatečný nástroj k tomu, aby byla chráněna eh, a respektována práva i eh, těch, kteří eh, nemají konkrétní smlouvu. Hovoříme tady o třech milionech pracovnících, kteří budou mít nyní nové, nový nárok na to, aby, jim, aby byli informováni o svých pracovních podmínkách písemnou formou. Za druhé, tento návrh aktualizuje a modernizuje e, způsob e, poskytování informací v písemné podobě. A to e, tím způsobem, že podle tohoto návrhu Eh, lze upravit eh, pracovní režim v případě, že nejsou pevně stanovené eh, pracovní hodiny. Zároveň tento návrh počítá s tím, že nejpozději k prvnímu dni pracovního vztahu je potřeba tyto informace poskytnout. A za druhé jsme, za další jsme sem také zakomponovali další podstatná práva, která se e, týkají snahy e, nabídnout e, určitou míru předvídatelnosti a flexibility. Jak jistě víte, že jak jistě víte, tak toto dříve v té směrnici o písemném prohlášení zatím nebyly. Zkušební doba by měla být omezena na 6 měsíců pokud charakter zaměstnání eh, tedy neumožňuje, aby to, bylo, aby to období bylo delší. To souvisí se, se zásadou eh, sociálního pilíře číslo 5. Za druhé, je tady právo pracovat zároveň pro více zaměstnavatelů. My jsme eh, chtěli zakázat ty doložky o exkluzivním zaměstnání. Jsme totiž toho názoru, že žádný pracovník by neměl být eh, nějak vázán tou doložkou o exkluzivitě a aby mu bylo bráněno eh, pracovat i pro jiného zaměstnavatele. Netýká se to žádných eh, kategorií zaměstnavatelů. Je potřeba, aby Eh, například ochrana eh, obchodního tajemství eh, byla respektována, aby byly eliminovány střety zájmu. V rámci těchto doložek o exkluzivitě by se nemělo pracovat se standardem 0 hodin. Pokud je o předvídatelnost práce, pracovníci by měli vědět, kdy budou Eh, muset pracovat a kdy budou moci mít, kdy budou mít možnost eh, věnovat se rodině. To je důležité pro ty, kteří mají velice variabilní pracovní režim a týká se to také práce na požádání. Nehovoříme, nehovoříme tady o příležitostných přesčasových hodinách, hodíme o těch pracovnících, kteří, eh, kteří vlastně jsou závislí na tom, co jim zaměstnavatel nabídne jako práci. My navrhujeme, aby se tady pracovalo s referenčními eh, obdobími, kdy tedy pracovníci mohou počítat s tím, že budou moci pracovat a aby věděli dopředu s dostatečným předstihem, kdy po nich bude požádáno, aby byly na pracovišti. Za čtvrté ustanovujeme právo žádat stabilnější formu zaměstnanosti a také eh, mít možnost dostat eh, odpověď v písovné, v písemné podobě. Jak jistě víte, tak určité formy smluv jsou eh, vhodnější, ale je tady stále nebezpečí, že eh, pracovníci eh, budou mít smlouvy, které jim neumožní perspektivně plánovat. Chceme také usnadnit dialog mezi pracovníky a zaměstnavateli a chceme zajistit, aby zaměstnanci měli mm, možnost vědět tedy eh, dopředu, kdy eh, po nich bude požadovaná práce a aby také měli právo na písemnou odpověď. Za páté, bezplatné školení v případě, že je eh, předepsané, pokud jsou zaměstnavatele vázáni buď to kolektivními smlouvami, anebo jinými zákony, poskytovat tedy takovéto školení, tak jej musí poskytovat bez diskriminace, a náklady na takovéto školení by nemělo být k tíži pracovníka. Abychom zajistili, že e, tato práva budou moci zaměstnanci e, požívat, e, je tady řada nástrojů vynucování. Patří sem také pozitivní domněnky a také jsem patří eh, eh, nutnost eh, podíl, tedy sdíleného důkazního břemene. Chceme zajistit, aby tady byly minimální pracovní podmínky, a to napříč Evropskou unii, a aby se týkaly všech forem smluv. Z tohoto důvodu musíme jednat co nejrychleji a já se spolehám na to, že se této iniciativě budete adekvátně věnovat. Jak jistě víte, víte, rada se již pustila do diskusy nad tímto návrhem a jsem přesvědčena, že lze dosáhnout všeobecného přístupu a to do konce bulharského předsednictví. Za komisi mohu prohlásit, že jsme jakožto, jako vždy eh, poskytnout eh, vám eh, jakoukoliv podporu, tak aby tato směrnice byla přijata do konce tohoto roku, což je ambiciozní cíl. Vážené kolegyně, vážení kolegové, paní předsedkyně, My jsme společně vyhlásili Evropský um, pilíř sociálních práv a to je um, politický vzkaz všem evropským institucím, našim občanům a také světu v tom smyslu, že uh, stojíme uh, jeden vedle druhého ve společné snaze chránit naše hodnoty. Chceme zajistit e, všem zaměstnancům stejná práva a chceme naplnit vizi spravedlivé budoucnosti v přítomnosti i budoucnosti. Děkuji za pozornost a ráda zodpovím dotazy. Thank you very much. Děkuji vám za vaše úvodní slovo, paní Tyson. A teď Přejdeme přímo ke koordinátorům. A zahájíme s nimi eh, část otázek a odpovědí. První David Kasa a prosím o stručnost. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní komisařko, za vaší prezentaci. Směrnice eh, bude stanovovat pracovní podmínky i pro nové formy e, pracovních smluv i flexibilních smluv. Řada lidí ovšem na tyto flexibilní e, smlouvy pracuje ze vlastního rozhodnutí, e, často proto, že to je jediná pracovní příležitost, kterou mají. A já se ptám, zdali tato směrnice tu flexibilitu nenaruší či nezničí. Jinými slovy, nebude tato směrnice E, záporně vnímaná pro e, otázku flexibility na trhu práce? Javier López, vy jste druhý, místo paní Aněs, prosím. Velice děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, Eh, dovolte, abych řekl, že eh, jménem naší frakce bych eh, tady rád vysoce uvítal iniciativu Evropské komise. Myslím, že se nacházíme tváří v tvář jedné z nejvýznamnějších iniciativ v sociální oblasti, kterou tato komise a parlament v tomto volebním období před sebou mají. A chtěli bychom využít této příležitosti, abychom posílili e, práva na e, pracovní podmínky a jistotu e, práce, bojovat proti nejistotě, to je něco, co je třeba. Vidíme tyto situace všude na trhu práce a také vnímáme nové potřeby naší společnosti. A je to společné pole s právy, pracovními podmínkami, minimálními standardy. E, je to prostě cesta, jak znovu získat zpět legitimitu u našich občanů. Takto naší situaci teď vnímáme. A po sociálním pilíři po jasném a výrazném sociálním, eh, sociálním sdělení směrem ke komisi bychom chtěli přivítat tuto eh, příležitost a tuto iniciativu. A rovněž jsme si jisti, že s touto iniciativou bychom mohli eh, čelit novým tendencím na trhu práce. Je to vlastně také příležitost v této oblasti. Proč si to myslím? Protože oživení ekonomiky tady existuje, to je už jasné, ale trh práce se mění, vytvářejí se nové pracovní příležitosti. A s těmito změnami e, přichází e, skutečnost, že tady je více a více zranitelných pracovníků. Vidíme tady e, platformy ekonomické, řadu typů samostatně výdělečně činných osob, diskutujeme o trendech na trhu práce, a domníváme se, že tato iniciativa by skutečně mohla být tou možností, která by umožnila eh, na, eh, správně nafázovat eh, naše reakce na tyto nové tendence na trhu, tak jak to také paní komisařka naznačila. Třetí bod. Naše frakce je hodně aktivně zapojena do Eh, práce eh, nebo do požadavků na eh, tom minimálním objemu prosaditelných práv. Chceme, aby tyto pracovní podmínky, tak jak jsou zde koncipovány, byly opravdu prosazeny. Děkujeme, těšíme se na spolupráci, která, myslím, bude pro dobro všech. Paní McIntyre zde není. Prosím, máte slovo. Se chcela připojit eh, k otázce, kterou předně... Děkuji, já bych se chtěla připojit k otázce předložené panem poslancem Kazou a to, zdali tato směrnice nemůže mít takový dopad, že ta flexibilita vlastně bude omezená. A druhá věc, zdali tato směrnice nemůže také eh, vést eh, k tomu, že vznikne větší objem takzvané černé práce. To znamená, že se ta směrnice mine tak trochu účinkem, nedosáhne toho, co je naším cílem, větší jistota pro eh, zaměstnanců, ale spíš nastaví další překážky zaměstnavatelům a tím paradoxně vlastně zhorší těm zaměstnancům podmínky. Děkuji. Předsedkyně, děkuji. Pan eh, Chambon, který je také zpravodajem eh, k této zprávě. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit francouzsky což je jazyk, kterou, eh, jazyk kterým hovoří eh, naše eh, náš dnešní host, paní komisařka, mluví také španělsky, ale jsme Evropané. Mám špatnou zprávu. Paní komisařko, moc se omlouvám, ale mám tu čest, že jsem byl jmenován Evropským parlamentem, abych byl jmenován zpravodajem k této věci. Nevím, jestli je to pro vás potěšení, pro mě každopádně je radostí spolupracovat znovu s, vaším, eh, s vašimi spolupracovníky a s vámi. Takže můj úkol bude tak trošičku slučovat všechny různé zájmy. Ale eh, je tedy jedna věc. Tady v, tom, v té řadě sociálních práv je to otázka určitého kroku, který mi připadá velmi významný. Evropská unie bude zajímavá a přitažlivá pouze tehdy, když bude sociální, eh, když bude sociálně vnímavá. A proto je tedy zapotřebí tady určité věci rozpohybovat. A já vidím, že k tomu je vůle a eh, blahopřeju si k tomu. Ty principy, které jste tady eh, oznámila, jsou podle mého názoru všechny, možná s některými Eh, výjimkami, některé se možná nebudou líbit, ale ty principy mi v zásadě připadají všechny přijatelné pak je třeba se zabývat těmi podrobnostmi, obtíži, které mohou vzniknout při implementaci, pak také obtíži, které vznikají z toho, že nežijeme všichni ve stejné realitě v jednotlivých státech. Z řady důvodů, protože máme různé struktury, eh, různou situaci, různou historii a tak dále. Takže bude zapotřebí definovat, eh, jaké jsou, eh, jaký je soubor těch minimálních práv horizontálních, přes které takzvaně nejede vlak tak. E, dnes dopoledne jsem to říkal, hovořili jsme o reformě. My vlastně každý den vytváříme e, sociální model, ve kterém chceme žít e, je to prostě něco, co se tak trochu za, co tak zapadá do toho našeho rozsahu práce. Je to trochu jiný způsob než třeba ve Spojených státech či Číně. A co je Eh, tady jsou různé zájmy, to je jisté, ale eh, co je zajímavé na tomto dokumentu, na této naší činnosti, myslím, že pokud bych byl optimistou, což jsem, což jsem tak je to vlastně takový eh, před taková předzvěst toho, co by se mohlo snad jednou stát evropskou sociální legislativou. Takže to je z tohoto důvodu nesmírně zajímavé. Pak jsou tady další věci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 Eh, školení, provinná odborná příprava, stanovování těch minim a tak dále. Bude třeba číst i to, co je psáno malým písmem, bude třeba všechny konzultovat, bude třeba hovořit s organizacemi zaměstnavatelů i odborářů. Ne všichni jsou eh, v těch svých organizacích zrovna eh, jednotní. Co se nás v ALDE týče, tak my se tomu budeme věnovat, budeme se držet Eh, toho, tomu, co je obsahem té malé knížečky, kterou jsem měl tu čest vám věnovat a co se zabývá sociálními právy v 21. století. Ale pak jsou tady i ekonomické náklady. Víte, ono vytvořit sociální model celoevropský v 21. století, to je krásné, všichni jsme pro, ale pak je to třeba zaplatit. A my, politici, máme za úkol prosazovat uskutečnitelný model z krátkodobého, střednědobého i dlouhodobého hlediska. A možná, že e, také se s kolegy shodneme na tom, že tady existuje určitá evropská solidarita, abychom vytvořili určitá sociální minima. Takže s tímto konstruktivním příspěvem, přístupem a s jistotou, že kolegové mi jistě velmi kvalitně pomohou. E, iniciativa je to excelentní, vypadá to dobře a teď se dáme do práce. Děkujeme, paní komisařka. Děkuji vám. A teď GUE NGL. Alenio Rakari, prosím. Děkuji, paní komisařko, děkuji, že jste eh, sem dnes eh, za námi přišla se svou prezentací. Pro naší frakci je to jasné. My sdílíme cíl vašeho návrhu tak, aby eh, všichni měli jasno, jak to s jejich prací vypadá. Klíčovým je na trhu práce odborové hnutí, odboráři, eh, odborové organizace, kteří mají v tomto směru výrazné slovo. Jako legislativci musíme být velice obezřetní, když se eh, začíná eh, vstupovat do dohod, které mezi odbory a zaměstnavateli vznikly. Například pracovní doba. V těchto eh, kolektivních smlouvách se o tom velmi často hovoří. Jistě je tady dobré mít určitou jistotu, ale zároveň zaměstnavatelé hledají flexibilitu. A proto je to eh, velká síla mít odborové organizace, které jsou schopny vyjednávat takovéto kolektivní smlouvy. Směrnice jako je tato, se právě vlastně eh, dá svým způsobem říct ingeruje do těchto kolektivních smluv. A mě by zajímalo, Eh, jak se komise staví k těmto kritickým hlasům, k obavám, že tady komise vstupuje do, eh, toho, eh, do té sítě kolektivních smluv. Znamená to třeba, že Evropský soudní dvůr se k těmto umluvám bude vyjadřovat a pokud se soudní dvůr bude tímto zabývat a třeba dojde k závěru, že určitá kolektivní smlouva není platná, protože je v rozporu s přijatou směrnicí. Co pak? Děkuji. Děkuji vám, paní Zenoka za zelené. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní komisařko, musím říct, že celkově naše frakce tento návrh eh, vítá. Je to krok dál. Eh, Snaha prostě ty závazky v oblasti sociálního pilíře přetavit v něco konkrétního a je to tedy orientováno směrem k pracujícím, takže to eh, opravdu snad eh, před Eh, stírá určité, předkládá určité nové základy, co se týče pracovní doby, pracovních podmínek eh, a také řeší postavení eh, pracovníků v digitální ekonomice, v platformové ekonomice a další. A jaké jsou otázky a poznámky? Za prvé, tato směrnice nezahrnuje Eh, ani učedníky, ani eh, ty, kteří jsou na eh, kteří jsou, dejme tomu, stážisty. Takže my bychom vítali E, konkrétnější e, text, co se týče možnosti určitého zjednání nápravy opravných prostředků. Tady je to z našeho pohledu nesmírně všeobecné a vágní. A rovněž jsme toho názoru, že je třeba vyjasnit to, e, kdy a jak bude poskytována, budou poskytovány informace pracovníkovi ohledně jeho pracovních podmínek. Je to otázka, protože text, který máme teď před očima, e, neříká nic o tom, kdy to bude. Zdali ta informace bude e, poskytnuta před podepsáním pracovní smlouvy anebo ve chvíli, kdy bude pracovní smlouva podepsána či podepisována. Další otázkou je jak. Klad, zde eh, jde o to, zdali stačí toto uvést v pracovní smlouvě, a nebo to má být uvedeno v nějakém vnitřním eh, řádu daného podniku. Pak je tady otázka eh, toho, že když smlouva umožňuje vysílání konkrétního pracovníka, tak je také podle našeho názoru, ono to totiž není v textu úplně jasné, e, třeba, aby e, byl pracovník e, informován o tom, že ta smlouva umožňuje vysílání. Rovněž se domníváme, že role sociálních partnerů by měla být posílena. Především, když potřebují pomoc při ochraně svých práv. A toto jsou tedy body a témata, ke kterým bychom chtěli předložit pozměňovací návrhy za naší frakci, ale ocenila bych, kdybyste to mohla eh, okomentovat již tady a teď. Děkuji. Děkuji a teď má slovo Laura eh, Agea za EFDD. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také paní komisařce za to, že nám <clears throat> předložila budoucí nástěn práce. Myslím, že termíny k vašemu návrhu mně připadají dobré. E, postaráme se o to, aby bylo co nejvíce záruk e, pro ochranu práv pracovníků. Mám několik pochybností. A byla bych ráda, kdyby jste, paní komisařko, trošku objasnila tři body. Jednak náklady nebo zátěž pro podniky, zejména pro eh, malé podniky a mikropodniky. Jak tady bude administrativní zátěž pro ně, eh, která eh, bude muset být hrazena těmi podniky při provádění směrnice. Dále pro ty kategorie pracovníků, kteří eh, nepodléhají kolektivním smlouvám. Jak eh, bude na ně platit eh, tento právní předpis? A konečně, jak mít záruky u prací, které nepokrývá návrh, to znamená stáže, učňovská doba. To, co eh, tedy neodpovídá té kategorie pracovník, jak tomu rozumí směrnice. Víme velmi dobře, že pro stáže a pro učňovskou, učňovské období, tam je celá řada kritických bodů a proto bychom měli mít v této věci záruky což by určitě bylo plusem. A dále pro uh, nezávislé pracovníky, eh, kteří jsou do jisté míry ti, eh, tímto právním předpisem. Ale vnitrostátní předpisy nemusí stanovovat nějaké záruky pro tyto pracovníky. Jak tedy je možné je chránit? Eh, platí to u Itálie, protože tito pracovníci tam jsou na národní úrovni nejméně chránění. Dále prosím, pan Martin. Eh, hovořit bude paní Melan. Děkuji. Ano, děkuji, paní komisařko, za to, že jste nám předložila eh, tuto záležitost, to je pracovní podmínky eh, transparentní a předvídatelné. To je velice důležitá záležitost eh, a týká se to pracovních podmínek na národní úrovni. Zdá se, že tento mechanismus už je hodně eh, těžkopádný eh, a hodně se věci mění. Není jisté, že zaměstnavatele se v tom vyznají. Možná, že jsou ty mechanismy už trochu zastaralé z hlediska technologických eh, Eh, změn, které probíhají a které nás dále čekají. Eh, tomu je třeba také věnovat pozornost. Zájem pracovníků to bez zesporu je mít příjemné pracovní podmínky, ale především je zájmem pracovníků mít vůbec zaměstnání. V roce 2017 konstatujeme, že ano, oživení v Evropě probíhá. Zaplať pámbu, to je ještě eh, to nejméně eh, závažné, vzhledem k tomu, že už uplynulo deset let od krize, ale když se podíváme zblízka na ty podmínky a na ty různé parametry, na nezaměstnanost, na podmínky eh, zaměstnávání, na koupěschopnost v zemích eh, eura. Nám v naší frakci připadá, že by možná bylo lepší, kdyby se celá řada směrnic eh, aplikovaných na zaměstnavatele naopak odlehčila, spíše než se pouštět do dalších a dalších eh, povinností, což je diskutabilní, mm, tak jak prostě všechno to, co bylo přijato Eh, to vůbec neprospělo pracovníkům v eurozóně. Děkuji. Děkuji. A teď paní, paní Jangerius. Ano, děkuji vám a děkuji paní komisařce za to, že přišla na naše zasedání. a mm, že také sehrává v této věci trošku aktivistickou úlohu, abych to tak řekla. Já mám otázku k definici pracovníka. Tam je uvedeno, že pracovník to je fyzická osoba, která po určitou dobu e, poskytuje služby e, pro určitou jinou e, osobu za odměnu. To je a co ty nové formy práce? Ty budou také zahrnuty do eh, tady této eh, nové směrnice? Já myslím, že máme určitý problém, když jde o platformové eh, pracovníky, kteří jsou víceméně nezávislí nebo o samostatně výdělečně činní. Já myslím, že tady je určitý problém s tou definicí, protože když platformový pracovník eh, provádí práci samostatně a nepracuje tedy pod vedením jiného, eh, tak já nevím, jestli se na něj vztahuje ta definice. Nevím, jestli ta definice nevylučuje platformové pracovníky. A druhá otázka, eh, to je informace poskytovaná zaměstnanci. Eh, říkáte, že to jsou minimální standardy. A směrnice také hovoří v článku 19 o příznivějších podmínkách. Můžeme v tomto návrhu opravdu vyjasnit, že toto je minimální pravidlo, soubor minimálních pravidel a že samozřejmě na národní úrovni členský stát může mít širší eh, seznam požadavků mm, pro informace. Děkuji. A teď eh, prosím vlastním jménem bych ráda promluvila. Musím říci, že já tento návrh podpořit nemohu v této formě, v jaké je. Sociální partneři ve Švédsku na obou stranách a všechny politické strany v mé domovské zemi nejsou pro tento návrh. Nemohu to teď probírat podrobně, ale například velice problematické je mít evropskou definici pracovníka a zaměstnavatele. A to je přece jádrem vyjednávání kolektivních smluv, alespoň tak to je v mé zemi ve Švédsku, že je tam možnost stanovit definici tak, jak to odpovídá měnícím se pracovním podmínkám. A je tady riziko, že to ovlivní eh, legislativu, například i daňové zákony. To je jeden z bodů, který teď uvádím a mohu také říci, že jsou obavy, v řadách eh, odborů a také v politických stranách, že sociální pilíř je seznamem obecných principů a že tyto principy eh, se vlastně spochybňují takto podrobným návrhem, protože je velice těžké do toho eh, zařadit všechny ty modely, které již existují jako kritika sociální eh, pilíře řekli také, že jde o ohrožení subsidiarity. My všichni víme, že to tak není, protože obecné principy jsou flexibilní a mohou být naplňovány na národní úrovni, ale eh, takováto formulace eh, směrnice, ta celou situaci hodně mate. A já tedy doufám, že komise bude moci celou věc znovu promyslet a že se bude snažit eh, podpořit či vyhovět sociálním partnerům. Je to mnoho práce, je s tím spojeno mnoho nadějí, co všechno můžeme udělat za pomoci sociálního pilíře. A dnešní reakce v mé zemi je taková, že toto je věc, na které bychom měli pracovat společně. A možná budeme mít podobné reakce i z některých jiných zemí. V každém případě je tady prostě otázka naplnění sociálního pilíře. To není možné návrhy, které vytvářejí konflikty. já se neobávám toho, že bychom neměli stejné cíle, ale myslím si, že není možné těch cílů dosáhnout takovýmto způsobem. Alespoň pro Švédsko to není možné. Není možné eh, v této podobě eh, být pro tento návrh. Takže prosím, začněme pracovat eh, s návrhem a dojdeme k návrhu, za který se bude moci postavit všichni. A teď má slovo paní Sander. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, já vám chci poděkovat za eh, diskusi, kterou máme dnes odpoledne na téma vašeho návrhu eh, přeskumu směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách. Jakožto stínová zpravodajka eh, k ekonomice spolupráce Eh, chci hovořit především o nových formách zaměstnání, které se objevují a eh, také o tom, zda je či není potřebné, jak se o tom diskutovalo, eh, tady takovéto nové typy zaměstnání nějak do věci začlenit. To, co jste nám řekla, je zajímavá, ale na druhé straně to také přináší řadu otázek. Já mám dvě nebo tři otázky, které vám chci položit, paní komisařko. Týká se to definice pracovníka, to je velmi široká definice, která je navržena, protože pokrývá i některé OSVČ, tedy pracovníky považované dnes jako OSVČ a kteří tady jsou zařazováni do kategorie pracovník. Můžete nám prosím k tomu říci něco více k této kategorii? Druhá otázka se týká Uplatnění na další směrnice. Ptám se, zda definice pracovníka a zaměstnavatele eh, budou v této podobě platit i v jiných evropských směrnicích. A třetí otázka. Ta se týká malých a středních podniků eh, a podniků obecně, ale zejména malých a středních podniků. A tady se připojuji k tomu, co už zaznělo od některých mých kolegů. Mohla jste se přesvědčit, jak to vypadá s takovými to podniky? Byl nějaký test, který byl proveden, aby se ověřilo, zda to pro ně není příliš velmi náročné, že by to hrozilo, že to přinese pravý opak toho, o co usilujeme. Což je dát více sociální podobu na evropské úrovni. To si myslím, že je cílem a s tímto cílem se stotožňujeme. Děkuji. Děkuji, pan Man. Děkuji za slovo. Paní komisařko Milá Mariane, myslím, že je dobré, že se tato iniciativa objevila. Iniciativy mohou podněcovat, mohou rozčilovat, ale minimálně eh, směří k tomu, že se eh, věnujeme určitému tématu. Vy jste zmínila konzultace se sociálními partnery. Já um, slyším ze všech stran, že eh, sociální partneři eh, z těch konzultací si odnáší každý něco jiného, takže máme tady Evropský sociální dialog, eh, v rámci kterého se vyjadřují přání a potřeby. Za druhé, musíme se sociálními partnery zacházet jako s rovnými partnery. Ti, kteří budou mít e, nějakou smlouvu, tak samozřejmě je zapotřebí, aby ji měli v písemné podobě, ne pouze v ústní podobě. Ten člověk potom má dokument, který o něčem svědčí. Za třetí, e, šestiměsíční zkušební lhůta. Znám to i z Německa. Zpravedla jsou tyto, jsou, je těch šest měsíců důležité, je těch šest měsíců důležitých pro obě strany, tři měsíce nestačily. Já jsem ale navrhoval, aby byly také výjimky. Jak se na to díváte? A za čtvrté, myslím si, že skutečně bychom tady měli mít k dispozici zcela jasnou definici eh, zaměstnance. V praxi se setkáváme s tím, že se porušují pravidla, že se nezachází se všemi rovně. A ve finále se každý eh, jak si, eh, nechce uh, k, k odpovědnosti. Děkuji vám a nyní prosím Maria Segers. Děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně. Vítám tento návrh komise zrevidovat směrnici. Myslím si, že to je správný krok směrem k implementaci Evropského pilíře sociálních práv. Tento pilíř představuje významnou iniciativu, jejímž smyslem je řešit situaci, která nastala v Evropské unii. Určitě je možné eh, dosahovat eh, proklamací na nejvyšší úrovni, ale k tomu je potřeba úzká spolupráce mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a ve finále i radou. V Gotemburgu jsme měli silnou delegaci. A to byla významná politická skutečnost. Měli jsme zástupce všech politických eh, frakcí, eh, které podpořili zprávu parlamentu a byla tak tedy zajištěna většinová podpora parlamentu. Jak víme, veřejnost eh, od tohoto pilíře si slibuje hodně. A jsem toho názoru, že skutečně je zapotřebí úzké spolupráce mezi parlamentem a komisí. Proto tuto iniciativu považuji za dobrou. Myslím si, že eh, to, co je v sázce, je zcela jasné. Máme tady nové trendy, které se objevují na trhu práce. Objevují se nové formy um, zaměstnanosti. Ale musím zajistit, aby tady byly dvě základní podmínky bez ohledu na druh uh, zaměstnání, které musí být poskytnuty a zajištěny všem. Je zapotřebí, aby pracovník uh, byl, mohl požívat sociální práva a aby měl zcela jasně formulovanou pracovní smlouvu. A nyní moje otázka na paní komisařku. Vazba mezi touto směrnicí a přístupem k sociální ochraně. V návrhu komise se totiž hovoří o tom, že ti, kteří eh, podepíší prohlášení, by měli indikovat, eh, který sociální jaký sociální systém eh, chrání konkrétního zaměstnance. Zdá se, že to je eh, drobnost, ale podle mě velice významná. A myslím, že také velice pozitivní, protože tímto způsobem budeme schopni zajistit, aby jeden každý zaměstnanec měl přístup k určitému systému sociální ochrany což je v, v souladu s evropským sociálním modelem. Myslím si, že tento detail by zde měl být zachován. Otázka na paní komisařku tady zní. Eh, co komise zamýšlí v souvislosti s touto směrnicí ve vazbě na sociální ochranu? Poslední poznámka se týká úlohy sociálních partnerů. Řekněme to na rovinu. Ještě předtím, než se komise obrátila do Evropský parlament, tak zahájila konzultace se, se sociálními partnery. Tak by to mělo být. Tyto konzultace uh, probíhaly, aniž by tedy uh, bylo dosaženo nějaké dohody a poté přišla komise s návrhem tuto uh, směrnici zrevidovat. Uh, Jakmile bude dosaženo eh, dohody nad touto směrnicí, tak um, opět tady mm, bude problém se sociálními partnery. Musíme dbát na to, aby um, Evropský parlament svojí činností nepodrýval úlohu sociálních partnerů. To je potřeba zcela jasně akcentovat. Vycházím z toho, že naše paní předsedkyně hovořila eh, tedy s jménem švédské delegace, že nastínila tedy názor hm, švédské strany. Nicméně je evidentní, že skupina SAD eh, je plně proto, aby tato směrnice byla zrevidována. Děkuji. Já jsem zcela jasně řekla, že jsem hovořila svým jménem. Myslím si, že je velice dobré, abychom se vyslechli každý návrh, ať už to bude švédský, německý nebo portugalský či nizozemský návrh. A poté paní Tysonová bude si, se muset postavit eh, ke všem těmto návrhům a nějak se s nimi vypořádat. Děkuji. Děkuji za slovo. Dovolte, abych poděkovala za předložení tohoto návrhu. Pokud jde o sociální pilíř, tak v nás skutečně vzbuzuje nadšení. Bude možné je implementovat pomo- pouze pomocí konkrétních nástrojů. Pokud jde o revizi směrnici a o stanování minimálních eh, pracovních podmínek a pracovní smlouvy, tak jde o to, aby zaměstnanci měli pocit jistoty. V této souvislosti dovolte dvě otázky. Za prvé, domníváte se, že se eh, podaří eh, eliminovat tedy přítomnost pracovníků ve stínové ekonomice. Situace se liší v různých členských státech. Ve Skandinávii a na jihu Evropy či ve střední Evropě e, se to všechno liší, ale jde o to, aby všichni měli pocit bezpečí, a aby měli možnost požívat sociální ochrany. Za druhé, zmínila jste, že sociální partneři se nebyli schopni dohodnout a komise pravděpodobně ví proč. V jakých oblastech e, jste se se sociálními partnery nemohli dohodnout. Parlament eh, se totiž k tomu bude muset postavit. Děkuji. Děkuji, pan Edward Malta. Prezident, <clears throat> Pan Marta, já jsem myslel, že jste na mě zapomněli. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, já jsem skutečně rád za tu iniciativu, kterou eh, jste tady předložila. Jak pracovat proti prekaritě pracovníků? Eh, teď se začínáme zabývat důsledky určitých eh, liberálních zákonů, které se začínají vršit už celou, celá desetiletí, takže možná bychom se nejprve měli zabývat důvody, které vedou k současné situaci věci. A pokud chcete, tak eh, jsme tak trošičku eh, eh, proti gardu, ale já mm, osobně jsem s tím spokojen. Já jsem rád, když jdu proti proudu, stejně jako vy. Podívejme se, co se stalo v Evropě, co se stalo v Německu. Vlastně snižování nákladů práce, to je ta válka, kterou si začaly mezi sebou rozehrávat evropské státy státy. No a to samozřejmě nevede k ničemu dobrému. Takže eh, rozbíjet eh, postupně vystavenou síť eh, práv pracujících, to je to, co dělá každá vláda, která vstoupí, která začne, začne pracovat. Takže na to bych chtěl upozornit a pak se taky musíme podívat na to, jak se chovají podniky v terénu. Vy neříkáte nic, alespoň já jsem nic neviděl. Já teda chápu, že podnikatel, zaměstnavatel potřebuje potřebuje předvídatelnost. Potřebuje nejenom brýle, on snad potřebuje dokonce dalekohled eh, či eh, lupu, protože podívejme se na automobilky. Eh, takže 30 mm, je e, počet pracovníků, kteří jsou na dobu dočasnou, kteří jsou sezónními pracovníky v automobilkách. Takže to je docela velké číslo. A tyto lidé mají potom týdenní pracovní smlouvy. Vy jste e, hovořila o tom, že by pracovníci měli být prostě včas informováni o tom či onom. Nepochybně víte, že se ti lidé dozvídají o svém osudu v pátek večer. V pátek večer se dozvědí, jestli budou e, ještě žádáni v pondělí znovu v práci. Je to snad přijatelné? Když se podíváme na všechna vytvořená pracovní místa, tak eh, v Evropě, na jihu Evropy od roku 2008 80 až 95 všech pracovních smluv je na dobu určitou. Takže je potřebí se také zabývat těmito věcmi, protože já chápu, že třeba zaměstnavatel nevidí moc dlouho dopředu, ale když máte 30 prostě dočasných pracovníků ročně, no tak to znamená vytvářet ještě další tlak na ty nejslabší a nejprekérnější pracovníky. Děkuji. Sean Simon. Děkuji, nyní Sean Simon. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní komisařce. V zveřejněném návrhu najdeme jednu z alternativ, které navrhujete je to smlouva na nulový počet hodin po určitém období. Čili eh, zaměstnavatel bude muset zajistit s pracovníkovi minimální počet hodin, což je asi lepší než zákaz těch eh, smluv na nulový počet hodin. Ve, své, ve svém komentáři se, myslím, postřehl, jste, se myslím říkala, že bychom měli poskytnout zaměstnancům eh, minimální počet hodin, což je správně, to bychom skutečně udělat měli. A samozřejmě platí, že smlouvy na eh, nulový počet hodin eh, v rámci kterých se tady garantuje určitý počet hodin, není smlouva na nový počet hodin. Nejsem si přesně jistý tím, co jste tím myslela a opravdu mě potěšilo, by mě potěšilo, pokud byste mohla vyjasnit, jestli bychom skutečně měli počítat s tím, že nastane situace, že všechny smlouvy zajistí pracovníkovi minimální počet hodin. Závěrem bych rád uvedl, že e, všichni pracujeme pro výdělek. A určitě nebudete schopná zodpovědět e, to velké množství otázek a určitě si e, nezvolíte ty, které, na které se vám neodpovídá dobře. Možná bych vás požádal, abyste ve svých odpovědích byla velice jednoznačná. Děkuji. Mikael Detěn, nový člen tohoto výboru. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní komisařko, myslím si, že jsme učinili důležitý krok. A panuje naděje, že pomocí této nové směrnice zamezíme nemorální praxi eh, smluv nulových, nulové počtu hodin, že se s touto praxí skoncuje. Mám ale obavu, že tato praxe je již v článku 9 eh, ksi, eh, právně zakotvená s omezením, že se to týká situace, kdy je pracovník dožádán. Já to považuji za nepřijatelné. Také si myslím, že je potřeba tuto část eh, vylepšit. Obecně považuji eh, eh, účast sociálních partnerů za velice důležité, důležitou. Mám tady hodně žádostí o slovo, ale pokud budeme pokračovat v kladení dotazů, tak paní komisařka nebude mít možnost zodpovědět je. Takže musím říct eh, konec eh, dotazů a dávám slovo paní komisařce. Doufám, že budete moci zareagovat alespoň na několik z dotazů. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud bych mohla, tak bych preferovala hovořit holandsky, abych mohla využít váš skvělý eh, tlumočnický servis. Jak už jsem měla možnost učinit v minulosti jak eh, mám ve zvyku, snažím se vždy odpovědět na všechny otázky. Ono to není vždy možné, protože prostě čas chybí a rovněž není možné všechny otázky zaznamenat, ale každopádně vám poskytneme odpovědi, eh, když tak později. Máte na ně plnou, eh, plné právo. Takže teď vlastně jsem říkal, že budu mluvit holandsky. Takže Flexibilita pracovního e, trhu, neničíme ji, co teď vlastně děláme. E, myslím, že paní Rodriguez řekla velmi e, dobře a jasně, co je vlastně cílem tohoto návrhu. Jde o to, abychom na trhu práce, kde jsou formy práce čím dál tím novější a často flexibilní, bylo zajištěno, aby všechny tyto nové formy práce E, byly předmětem e, u pracovníků určité ochrany. My máme určitý pilíř, máme tady určitý e, pilíř sestávající se z práv a povinností. My prostě bychom rádi konvergovali, potřeb, máme, dejme tomu, zapotřebí konvergence směrem nahoru. Proto tady také v tomto směru se snažíme jednat. A pak jsou tady vlastně nové systémy, nová realita a my musíme naší eh, my se musíme tomuhle přizpůsobit. Jsou tady vlastně eh, ty nové typy práce na digitálních platformách a jde o to, zdali všechny tyto eh, formy práce budou pokryty a zdali budou pracovníci, kteří jsou v nich angažováni, chráněni. Rozbijeme flexibilitu? Ne, vůbec ne, vůbec ne. My neříkáme, co je možné, co není, co je třeba vnímat jako minimální pracovní dobu či maximální. To vše je třeba ponechat na sociálních partnerech v jednotlivých členských státech. My jenom říkáme, že pro víc pracovníků než v minulosti, včetně těch, kteří pracují několik hodin či na platformách, chceme minimální úroveň ochrany. Takže vlastně s naším návrhem směrnice rozšiřujeme e, to pole působnosti. E, takže s tímto návrhem směrnice jdeme přesně touto cestou, protože ve směrnici o písemném prohlášení mohly členské státy vyčlenit, vyloučit celou řadu kategorií pracovníků. E, situace byla velmi roztříštěná, aplikace byly různé v jednotlivých členských státech, docházelo k různým posunům a miliony pracovníků bylo, e, byly vyčleněny z e, určitého typu ochrany. Trh práce v současnosti vytváří čím dál tím více pracovních míst, které jsou vlastně mimo rámec působnosti té staré směrnice a s tím je třeba něco dělat. Ale opakuji, my neničíme flexibilitu, o to nám jde, jde. Víme, že ta flexibilita je velice důležitá pro hospodářský růst, pro vytváření pracovních příležitostí. A proto tedy umožňujeme určité kroky, E, ale e, včetně tedy těch e, nových typ smluv pracovních, ale i tito lidé musí vědět, o co jde, na co mají nárok, aby byli a musí být také minimálním způsobem chráněni na trhu práce. O to jde. Otázka o prosaditelnosti pravidel. Budu velmi stručná. Samozřejmě ta nařízení mají smysl, pokud jsou dodržována. A to platí pro všechno v sociální oblasti. Docela tady děláme vlastně trochu víc než obvykle. Jsou tady klasická ustanovení, eh, aby byly respektována pravidla, aby eh, prostě pracovníci mohli uplatňovat svá nová práva. A my k tomu ještě připojujeme něco dalšího. Informace. Někdy se může stát, že tady je prostě malý, malá věc, drobnost, která všechno změní. A my tady umožňujeme v krátkodobém časovém eh, horizontu toto napravit. Zaměstnavatel, pokud je požádán, může prostě trochu jinak nastavit ta pravidla. Eh, pokud, dejme tomu, je tady obava, že se jedná třeba o pracovní smlouvu na eh, částečný úvazek, tak eh, zase budeme třeba požadovat, aby to bylo na mm, eh, celou pracovní dobu. Pokud ta v jiné pracovní smlouvě není uvedena zkušební doba, no tak se to zase bude vnímat tak, že ta osoba bude tímto způsobem přijata. Bez eh, toho zkušebního období. A pak samozřejmě je tady také možnost nápravy soudní cestou, a je tady otázka nápravy situací, kdy se zaměstnavatele nechovají vhodným způsobem. E, potom je tady e, ta otázka e, důvodové A tohle všechno povede k většímu objemu černé práce? Ne, vůbec ne. Tady jsme nevytvořili něco, co by mělo být nějakou novou definicí jen tak pro. Uh, tady jde o něco, co vzniklo na základě judikatury Evropského soudu. Jak víte, eh, dosud velké, velký objem té unijní eh, legislativy Eh, byl v rukou členských státech. Teď se hovoří o judikatuře Evropského soudního dvora. Takže opravdu se hovoří o tom, co musí všechny členské státy respektovat a o tom, co musí také vnímat jako určitý základ. Samozřejmě je zapotřebí vyhnout se eh, určitým výjimkám. Chceme hlavně zajistit, aby pole působnosti nebylo e, takové, že se miliony pracovníků e, ponechají mimo. Ale definovat, co je pracovník, znamená také, že je e, definováno i to ostatní. Kdo je definován jako pracovník, není OSVČ. Pokud někdo odpovídá podmínkám pro pracovníka, tak musí mít také příslušnou ochranu a statut. A to samé platí v opačném případě. To je velice důležité v boji proti takzvaným eh, nepravým OSVČ, takzvanému Švarcovu systému. Je třeba také více a důsledněji bojovat proti práci na černo. Co říkal pan Calvé Chambon? Děkuji za vaše obecnější schrnutí a také e, se e, připojuji, e, připojuji své poděkování ke všem ostatním, kteří hovořili podobně. Vy tady si musíte uvědomit jednu věc. My jsme Evropská unie, máme určitý počet norem, jedná se o pravidlo de minimis, jsme tržní ekonomikou, a dovnímáme se, že e, sociální ochrana a ekonomika jdou ruku v ruce, proto pro pracovníky musíme poskytovat minimální ochranu. A ono to také tak je stanoveno. Ta původní směrnice z roku 91, doslova z minulého století, je třeba ji adaptovat. Rozšiřujeme pole působnosti, e, pokrýváme větší objem lidí, Říkáme také, že musí být poskytnuta informace pracovníku od prvního dne smlouvy, ne po dvou letech, jak to bylo, při, jak to bylo často v minulosti. A pak eh, chceme také nahradit určitý počet minimální, eh, eh, chceme do směrnice nechat vstoupit určitý objem minimálních práv, která budou platit pro všechny. A teď úloha odborů. To nám velmi leží na srdci v eh, Evropské komisi. Eh, já si to beru za své, ale také předseda komise. My práva tohoto typu plně respektujeme. Eh, my jsme požádali o názor i ostatní. Je vždycky dobré, když tady existuje schoda ve úrovni sociálních partnerů. Takže tak jak smlouva e, také nás k tomu má, e, konzultovali jsme je. A musím říct, že vyjednávání mezi sociálními partnery prostě nebylo v tuto chvíli možné. V Gotemborku jsme večeřeli s sociálními partnery a my jsme si to, u toho stolu řekli, dáme vám ještě měsíc, dáme vám měsíc navíc, vám sociálním partnerům, protože chceme předložit eh, svůj návrh do konce prosince. Sociálním partnerům jsme řekli, že pokud budou eh, ochotni vyjednávat, takže můžeme začít hned. Ale od sociálních partnerů jsme vyslechli, že dohoda možná není. Proč? No, tady jsou vlastně dvě velké složky v, té, eh, v tom návrhu. Informace, které se mají podat pracovníkovi, kdy mu budou podány. To je teda ta složka informace. A pak je tady otázka, e, ten normativní text ohledně minimálních práv. K té první části myslím, že se sociální partneři v podstatě domluvili na tom, že začnou jednat a snad i do, dospějí k nějaké dohodě. A k té druhé části zatím dohoda nebyla možná, ty věci jsou propojené a proto zatím nemáme konečný stav co také hraje v, e, u našich sociálních partnerů. Pokud začneme e, o něčem jednat, tak to bude moci trvat třeba tak dlouho, že komise už nebude existovat, tato, e, toto legislativní období bude ukončeno a ty věci budou převedeny dál bez toho, aniž by byly ošetřeny. Takže eh, sociální partneři nakonec dotlačili Evropskou komisi k tomu, že přišla s vlastním návrhem. A přitom v tom návrhu necháváme sociálním partnerům ještě velkou marži, velké eh, volné ruce. Podívejme se na článek 12 toho návrhu. Tam je upřesněno, co je normativní eh, částí textu. Tak je vlastně taková ta hra minimálních pravidel, eh, kterou zavádíme pro všechny pracovníky. A můžete si tam přečíst, že to členské státy mohou ponechat eh, v péči sociálních partnerů. Ale pokud sociální partneři uvnitř členského státu dospějí k dohodě, že eh, tento soubor minimálních pravidel bude transponován, pokud se tedy jim podaří k něč, dospět k něčemu, co je tak dobré jako směrnice, no tak proč ne? A v dalších článcích směrnice dáváme také sociálním partnerům řadu možností, aby mohli věci e, řešit způsobem, který odpovídá jejich e, zvykům, jejich tradice a tak dále. Takže co všechno je zahrnuto? E, stážisté, učni, dočasní pracovníci, a celá řada dalších. Musím vám říct, že všichni ti e, to pracovníci jsou pokryti. A my víme, že když se hovoří o učednících, tak jsou e, velice různé informace. Tady je třeba si dobře podívat na to, kdo je ještě pracovníkem. Pokud někdo je ve výučním oboru, v učebním oboru a zároveň pracuje, tak je třeba E, toto také zohlednit. Kolektivní smlouvy, o tom jsem hovořila, stážisté, o tom jsem hovořila. Byla jsem také požádána o to, abych sdělila, co tato směrnice znamená pro OSVČ. Jak e, možnost má národní úroveň e, ten statut OSVČ určit. Tato možnost tady je a to je skutečně něco, co se neřeší ve směrnici, co se řeší na úrovni členských států. Někdo také říkal, zdali to všechno není překonáno, proč ještě děláme zákony. Nezapomínejme na to, že technologické revoluce e, není, nejsou ničím, co bychom chtěli zastavit, či čemu bychom chtěli bránit. Oni přinášejí hospodářský růst a po, větší počet pracovních míst. Ale tady jde o další věc, která patří k sociální tržní ekonomice, musíme zajistit, aby ve, správ, ve vztazích mezi zaměstnavateli a zaměstnanci byla určitá zabudovaná ochrana e, zaměstnanců. Nepotřebujeme nějaké nové jednací řády. Prostě jde o to, aby všechny ty možnosti flexibilní práce byly zachovány, ale zároveň, aby ti, kteří jsou jejím předmětem, také měli určité minimální, eh, měli určitá minimální práva k ochraně. Další velmi zásadní otázka. Mohou členské státy, které chtějí poskytnout větší míru ochrany, než to, co je navrženo ve směrnice. Samozřejmě je to článek 153 a všechno ostatní, který velmi jasně říká, že to, co navrhujeme, je minimum. Členské státy mohou vždycky jít e, dál. Wil Zweedse partners moet gaan spreken, want a k dalším otázkám, e, konkrétně k otázce paní předsedkyně. E, budu muset ještě hovořit se svými švédskými kolegy, ale podívejte, pošlete je, ať si přečtou článek 12 a tam i uvidíte, že sociální partneři mají ještě stále hodně co říct. Samozřejmě, že v, ve Švédsku to funguje velmi dobře, my k tomu máme maximální respekt. E, jinak opakuji, že tady se jedná o minimální ochranu pro ty, kteří to opravdu potřebují. Když jsme připravovali ten náš korpus sociálních práv, tak jsme o tom e, mluvili a chci se obrátit k těm členským státům, které mají vysokou míru ochrany. Když pracujeme směrem k nějaké konvergenci, tak vy prosím vás nezapomínejte na to podpořit tyto evropské iniciativy. Musíme podpořit země, které jsou ještě pozadu, musíme také podpořit ty, kteří jsou velmi eh, vepředu. Nikdy není otázka o snižování e, těch e, práv, nikdy není otázka o tom, že bychom tady znemožňovali některým hrát plně svou roli. Nevím skutečně, jaké by byly důvody Švédska, aby e, se stavilo proti těmto návrhům, které opakují, představují minimální úroveň ochrany. A pak je tady taky ještě otázka definice pracovníka na koho to bude patř, eh, ke komu se to bude vztahovat. My vycházíme z judikatury Evropského soudu. Ten vychází z případů, které tedy řešil a my potom toto přejímáme a kodifikujeme pro pole působnosti této směrnice a pro další evropskou legislativu. Pro všechno, teda ne pro další evropskou legislativu. Hovoříme teď pouze o poli působnosti evropské směrnice, eh, kterou tady probíráme a teď odpovídám Alexandrovi a dalším, nemá to vliv na to, co konkrétní členský stát dělá či nedělá, pokud jde o, eh, dejme tomu, daně, eh, odvody na sociální pojištění a další pojištění. To je vše, k čemu tato směrnice slouží. O sociálních partnerech jsme hovořili. Dále malé a střední podniky, paní Sanderová. Ano, Vidíte, že bereme v úvahu specifičnost malých a středních podniků v různých částech textu a usnadňujeme eh, život zaměstnavatelům v těch malých a středních podnicích. My víme, že tady vazba mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je poněkud jiná. Eh, ve velkých podnicích je to třeba trošku tlačit k dialogu, ale v malých a středních podnicích je to jinak. Uvidíte, až si přečtete konkrétně ty pasáže, které se týkají této specifické situace. Zkušební období, eh, Thomas Mann, ano, 6 měsíců, jestliže eh, je to tedy maximálně 6 měsíců. No kdyby to bylo eh, odůvodnitelné, je možné jít dál, to rozhodnou členské státy. Je možné, že v některých funkcích je delší zkušební období důležité. To je třeba pak rozhodnout případ od případu. Ale obecně to si myslíme, že 6 měsíců stačí. Chceme hlavně zabránit tomu, aby se eh, nezneužívalo eh, aby se zneužívalo tedy těch postupně se kumulujících zkušebních období. A pak eh, paní Rodriguez, která hovoří o dostupnosti sociálního zabezpečení. To je další věc, kterou máme za cíl v rámci toho hlavního bloku sociálního zabezpečení. Tak podle našeho časového harmonogramu by to mělo být 13. března. Je to návrh. V tomto návrhu budeme rozlišovat eh, přístup eh, k sociálnímu zabezpečení u OSVČ a přístup eh, k témuž u zaměstnanců. Víme, že situace pro OSVČ mohou být velice radikálně odlišné v různých členských státech. A uvidíte, až bude toto doporučení k dispozici mnohem podrobněji. Prostě jde o to, kdo pracuje za odměnu, ať už má jakýkoliv status tak pro něj má existovat určitá sociální zabezpečení. A my umožňujeme i přechod z jednoho státu do druhého, aniž by zanikla práva, která vznikla v prvním státě, aby se nakonec kumulovala uh, ta práva. Sociální partneři, no to je, myslím, otázka, na kterou jsem odpověděla. A já se teď ptám, pomůže nám to? Mm, zachránit některé pracovníky z té takzvané práce na černo nebo z té šedé zóny, z té eh, zdánlivě OSVČ. No, budou-li pokrytě touto směrnicí, budou moci požívat práv, které stanovuje směrnice. Jdeme tady s naším návrhem směrnice proti proudu? No, možná ano ale máme náš pilíř sociálních eh, eh, práv. Hodně se o tom tady hovořilo v Evropském parlamentu. Jdeme proti proudu? No já myslím, že ne. Naopak jdeme s proudem. Je třeba brát v úvahu ten vývoj tak, jak existuje, jak se to vyvíjí na trhu práce. Vidíme, že je stále více flexibilních smluv, netypických, atypických smluv. A mohli bychom říci, že to atypické se nemá stát typickým, o tom jsme hovořili u, u toho pilíře sociálních práv. Chceme, aby lidé měli přístup k bezpečnější práci a chceme to stimulovat. Tak to je také v návrhu naší směrnice, která říká, že pracovníci v atypických smlouvách mají možnost žádat od zaměstnance lepší smlouvu, když eh, práce je k dispozici. A tady má vždy zaměstnavatel povinnost odpovědět písemně. Povinností to samozřejmě není poskytnout takové práci, ale eh, alespoň je tady povinné vést diskusy mm a je tedy eh, možné, aby ten zaměstnanec sám žádal o lepší smlouvu, o lepší práci. Eh, práce eh, dočasná, tady také je již evropská legislativa, kterou je třeba respektovat. A mm, existuje tady předpis, který je třeba respektovat. Pokud jde o, o smlouvy na nulové eh, hodiny, nulový počet hodin. My tady říkáme ve směrnici, že velmi krátké smlouvy mohou být eh, eh, mohou být vyloučeny, pokud je to do 8 hodin za měsíc. Čili smlouvy na nulový počet hodin je možný, ale nejsou vyloučeny z pole působnosti Eh, směrnice, protože eh, smlouva na nulový počet hodin to vlastně znamená, že nestanovuje počet hodin. Nula hodin, to znamená, že směrnice tady platí. A členské státy nemohou vyloučit smlouvy na nulový počet hodin eh, z pole působnosti. To je podle mého názoru skutečně pokrok pro ty, kdo, kterých se takové smlouvy týkají sociální partneři, o tom jsem hovořila. Tak já myslím, že jsem asi eh, ty otázky vyčerpala. Doufám, paní předsedkyně, že jsem odpověděla eh, drtivé většině kolegů. Toto je pouze začátek naší eh, diskuse. Velmi ráda budu s tom dále diskutovat. Je to důležitý návrh. Mnozí z vás to zdůrazňovali. A dvěma až třema, třem milionům pracovníků to dá více práv, více informací a e, mnozí další ještě budou moci pozitivně využít další články této směrnice a to odpovídá e, našim povinnostem. Já jsem to říkala, že pilíř sociálních práv chce poskytnout e, sociální ochranu většině nebo všem pracovníkům a to vyváženým způsobem. Já myslím, že neničíme flexibilitu. Flexibilní smlouvy umožňujeme, dokonce smlouvy na nula počet hodin. A než vydáme definitivní návrh, budeme velmi pozorně naslouchat sociálním partnerům. Máme řadu eh, kontaktů s malými středními podniky, se zaměstnavateli, s odbory a tak dále. Vyslechneme všechny jejich argumenty a až uděláme bilanci toho všeho, pak můžeme říci, že jsme vypracovali vyvážený návrh. Eh, kdybychom si mysleli, že to není vyvážené, tak bychom to vůbec takto nesepsali. Ale bude také na vás, abyste věci posoudili a vyjádřili svůj názor. Já jsem přesvědčena, že se velmi brzy opět sejdeme a děkuji vám za konstruktivní diskusy. Paní Tyson, děkuji, že jste nám poskytla velmi podrobné odpovědi na tak velké množství otázek. Ehm, strávila jste tady hodně času a snažila jste se některé uklidnit Eh, některé podpořit, eh, vnést do věci světlo. A my jsme velmi spokojeni s tím, že vždy přijdete, když je potřeba diskutovat, když jsou tady návrhy. Vždycky jste k dispozici. A nesnažíte se věci urychlit, eh, a přitom máte mnoho, mnoho jiných povinností. Strávíte s námi mnoho času a toho si ceníme. Eh, zastupujete Zastupujeme tady 27 nebo 28 členských států, kde jsou velké rozdíly. A jsou tady mezi členskými státy i opravdu eh, tvrdé střety z důvodů historických, eh, z celé řady dalších důvodů, takže vy se snažíte tyto problémy vyřešit a eh, dohlédnout, aby bylo možné najít řešení a správně rozhodnout ve věci sociálního pilíře. Takže děkuji. Děkuji, že jste s námi strávila toto odpoledne v tak intenzivní diskusi. Děkuji. Okay, friends, we still have uh, an agenda to uh, work according Kolegové, máme ještě další program. Dostáváme se uh, k bodu 10. Posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii. Sedmá zpráva Evropské komise. A máme tady k tomu zpravodajku návrh eh, stanoviska tady uvádí, že politika soudržnosti je hlavní investiční politika EU a měla by zůstat v platnosti. Já se omlouvám, já nesem, na jsem u špatného bodu, my jsme teprve u bodu 9. Tak prosím, musíme o krok zpět k bodu 9 na programu. Eh, a teď opravdu musíme pracovat velice účinně, protože máme velké spoždění. Dávám slovo zpravodaji eh, k roční analýze růstu z rok 2018. Je to pan Hetman. Prosím. Děkuji, paní předsedající. Oběcuji, že z mojej strany. Děkuji vám, paní předsedkyně. A já slibuji, že budu postupovat velmi účinně. Děkuji všem kolegům za pozměňovací návrhy k mé zprávě o roční analýze růstu. Efekt naší práce díky vám bude vyvážený a rozhodně to bude velmi dobré východisko pro další pokračování evropského semestru. 256 pozměňovacích návrhů došlo, ve většině případů obohacují zprávu. V té původní verzi protože tady není dostatečný prostor, nemohl jsem všechno použít, například otázka chudoby, chudoby dětí, vyloučení, sociální vyloučení, eh, problém začlenění do pracovního trhu. Eh, dlouhodobá nezaměstnanost, vzdělávání, školství, eh, dovednosti eh, vyžadované trhem práce, zvyšování platů, ruku v ruce s produktivitou. Jistě, jsou některé odlišné názory mezi politickými skupinami, to je pochopitelné v tomto tématu. A já jsem navrhl 37 kompromisů. Spolu se stínovými zpravodaji jsme eh, měli čtyři kola jednání, včetně dnešního dne, během polední pauzy. A eh, zdokonalujeme ty naše kompromisy. Myslím, že v mnohých bodech se nám daří dospět k vyváženému kompromisu. Během vyjednávání bylo mým cílem co nejúčinnějším způsobem smířit pozice, eh, které byly často zcela opačné mezi politickými frakcemi. A my to respektujeme, i když máme někdy odlišný eh, názor. Během těch několika schůzí, které se konaly, nejdůležitější je, pragmatickým a reálným způsobem formulovat to naše sdělení a vyslat signál vůči členským státům o tématu um, sociální politiky a zaměstnanosti. Tak já jsem slíbil, že budu účinný, tak to plním a končím. Děkuji vám a teď dávám slovo Javierovi Lopezovi. Děkuji, paní předsedkyně. Také já budu stručný tak jak mm, to udělal i zpravodaj. A e, já chci poděkovat e, všem za práci, která zatím proběhla ze strany zpravodaje a ostatních stínových zpravodajů. My jsme e, pracovali v konstruktivním duchu, v duchu spolupráce, ve snaze dospět k dohodě. A teď už se dostáváme opravdu k cíli, k několika těm ještě základním věcem pro naše politické e, frakce. E, otázka platů, otázka e, schválení sociálních plánů, otázka minimálních norm, tak jak o tom diskutuje také tento parlament, nebo ochrana dětí, mladistvých a podobné věci. A o tom všem diskutujeme a spolupracujeme. To jsou centrální eh, body pro naši politickou skupinu a uvidíme, zda se nám v tom podaří dospět eh, k dohodě. A jak říkám, pracujeme velmi konstruktivně eh, se všemi stínovými zpravodaji. Děkuji. Enrique tady není. No, zastupuje ho někdo? Ne? Jana Tom. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, to je škoda, že diskutujeme eh, o zprávě, eh, když už vlastně ta práce končí. Zpráva byla dobře napsána. Eh, byla tam celá řada velmi rozumných kompromisů. A já bych chtěla říct si pár slov o zprávě jménem frakce ALDE. Otázka zaměstnanosti obecně. Eh, v EU eh, je otázka zaměstnanosti a nezaměstnanosti, tak se vyvíjí, že se snad může dosáhnout cílů, které byly stanoveny k roku 2020 a e, tak, jak se postupně ekonomika zotavuje z prodělané krize. Je tedy zapotřebí e, začlenit e, dlouhodobě nezaměstnané lépe do pracovního procesu. Důležité je zmínit, že situace těchto lidí hodně má dopad na jejich sebedůvěry, hrozí jim chudoba a sociální vyloučení. Mnozí trpí byrokratickými hloupými překážkami. Já bych chtěla zdůraznit otázka, otázku dovedností eh, v neformálním i formálním vzdělávacím eh, systému a dále otázkou zranitelných skupin, jako jsou migranti a přistěhovalci a uprchlíci. Je také třeba eh, účinným způsobem překonat nedostatek některých dovedností na evropském trhu práce zaměstnání eh, mladých, o tom hovořil zpravodaj. Stále je ještě velký počet těch, eh, kdo nemají stabilní pracovní eh, místo. Iniciativa zaměstnanost mladých stále ještě nevyužila plně svůj potenciál. Chceme, aby to bylo plně otevřeno všem skupinám, i menšinám, postiženým, uprchlíkům a tak dále. Můžete souhlasit s tím, že procento lidí, kterým hrozí chudoba, je hodně velké. A, mm, jsou tady také velké rozdíly. To má také své dopady. V listopadu loňského roku zbudil velké naděje eh, Evropský pilíř sociálních práv, otázka společného přístupu eh, k ochraně sociálních práv. A když chceme brát tuto dimenzi vážně, pak musíme také hovořit o inovacích a hovořit i o adekvátní ochraně pracovních míst a sociálně ochraně. Je to velká výzva pro členské státy a také naděje pro mnohé Evropany, kteří žijí v chudobě. Bez mikrofonu, prosím. Paní předsedkyně hovoří bez mikrofonu. A ptám se, zda někdo nahrazuje tady naši eh, kolegyni. Ne? Tak paní Samaka. Já nahrazuji eh, eh, Jean Lambert. Ano, takže pracujeme na kompromisech, které byly předloženy pro zelené. Jsou tady některé důležité body. A jsou to tyto body. Rozvoj vzdělá eh, učitelů. To není ještě dostatečně pokryto. Sociální ukazatele musí mít skutečný dopad a musí brát vány stejně vážně jako eh, ekonomické ukazatele. Eh, když eh, se prokáží určité nerovnováhy. Dále eh, doporučení specifická pro jednotlivé země. Ty by měly vést země k překonání určitého přechodného období. Za čtvrté. Komise také volá po veřejném financování, veřejných investicích. Konkrétní právní akty a konkrétní právní návrhy ze strany kamise eh, musí být předkládány v duchu sociálního pilíře. To jsou naše hlavní body. Děkuji. A EFDD. Je tady někdo? Není? ENF? Také ne. A paní Kunevu tedy také nikdo nezastupuje. No uh, A také nikdo nezůstal z komise, kdo by chtěl něco dodat z DG, zaměstnanost? Takže, pane Hetmane, máte poslední minutu na schnutí. Eh, co mohu říci? Na závěr. Mohu vám jen slíbit, že v poslední etapě naší práce na této záležitosti se budu maximálně snažit skloubit oheň i vodu, protože tak je možné tu situaci popsat a nemohu slíbit, že eh, se to zcela podaří. Děkuji. Schválení eh, bude 26. 27. února a na plenárním zasedání by to mělo být 2. března. Nebo 2. Eh, březnová plenárka. Ano, tím jsme ukončili tento bod a dostáváme se k bodu 10 posílení hospodářské sociálně územní soudrosti v Evropské unii. Sedmá zpráva Evropské komise. Zpravodaj. Ano, bereme na vědomí, že politika soudržnosti je největší investiční politika EU eh, e a jako taková by měla být zachována na stejné rozpočtové úrovni i do budoucna v víceletém finančním rámci. A také e, si myslím, že ESF by mělo i nadále platit jako hlavní nástroj pro integraci a začlenování pracovníků na trhu práce jako podporná, podpůrná metoda v boji proti chudobě a nerovnostem. A také chci zdůraznit, že rychlé provádění a hladký přechod mezi programovanými, programovacími obdobími jsou zapotřebí. Vytváření pracovních míst v plném potenciálu v EU je stále ještě nedostatečně naplňováno. Mělo by to být i nadále posíleno. Nic moc nového tady neříkáme, ale vysíláme signál, že je to stále ještě zapotřebí eh, na velmi aktivní úrovni. Pan Prieto už tady není. A vy zastupujete EPP. Prosím, máte slovo. Merci. Je souhaitais d'abord euh, vous... Děkuji, já bych vám chtěl eh, poděkovat eh, paní zpravodajko za návrh textu, eh, který podle mého názoru vytváří velice dobrý základ k další diskusi a k dalším uvahám o tak důležitém tématu, jako je politika soudržnosti. A já jsem přesvědčen, že budeme mít velmi konstruktivní výměnu názorů na toto téma. Politika soudržnosti, jak všichni víme, je důležitým nástrojem vytváření solidární Evropy, solidární eh, se svými územními celky i s občany. Tato politika musí být ve prospěch všech regionů, říkám všech, jakožto eh, místo předseda eh, jednoho z regionů, regionů kolem pařížské oblasti, si plně uvědomuji, jak důležitá je aktivní úloha regionu v strukturální politice a jaký přínos to má eh, k územní, sociální i ekonomické soudržnosti. Myslím, že to všechno nás musí ještě dále mobilizovat, protože my eh, jsme v obzvláště těžkém, těžké situaci v Evropě, protože víme, že je velmi eh, důležité překonat takové ty nedů, pocity nedůvěry. Jestliže politika soudržnosti sama o sobě vytváří přidanou hodnotu sama o sobě, můžeme ještě zdůraznit tři otázky, které jsou operativní, metodologické a které by podle mého názoru se mohly dále zlepšit. První problém to je složitost v provádění Eh, chceme mít politiku soudržnosti jednodušší, účinnější a méně byrokratickou. Já myslím, že administrativní zátěž je dnes příliš velká. A eh, princip eh, proporcionality by měl existovat jak ve finančních otázkách, tak při posuzování projektů. Požadavky na kontrolu nemají být stejné u projektu za 20 milionů eur a projektu za 200 milionů eur. Eh, vy to sama říkáte ve své zprávě. Eh, říkáte rychlejší provádění a zjednodušení eh, jsou nutné body. Autor projektu by hodně získal, kdyby se inspiroval z jiných programů, například program H 2020 kdy třeba univerzita nebo určitý územní celek nebo určitý podnik Eh, vyplní eh, online formulář jen jednou a mají pak konkrétní identifikační číslo z devíti čísly. A dále už stačí pouze vložit to kódové číslo a eh, online se všechny ty vyplněné položky ve formuláři již zobrazí. Měli bychom přemýšlet o podobném systému právě i pro politiku soudržnosti. Všechny výzvy předkládání návrhu by takto byly na digitálním eh, webové stránce. Každý účastník by měl své identifikační číslo a soustředili by se tam administrativní údaje. Eh, prostě ten žadatel by jen zadal své číslo, ať už by se podílel na jakýchkoliv eh, projektech a všechno by se mechanicky, automaticky rovnou zobrazilo i u toho nového programu. Byl by to centralizovaný systém. Druhý bod. A myslím, že musíme zdůraznit eh, náležité zohlednění odlišností mezi eh, územími. Prostě jsou bohaté regiony, ale v těch bohatých regionech mohou být velmi chudá města. A já mohl právě uvést náš region Ehm, kolem pařížské oblasti. Jsou tam některé velmi, některá velmi bohatá města, ale jiná města, například Sen, Saint-Denis, eh, která jsou velmi chudá. Tam jsou velké ekonomické, sociální problémy. A samozřejmě, že se navzájem ty problémy umocňují. A za třetí, eh, je tady eh, ukazatel HDP na obyvatele. Myslím, že jsou tady i jiné ukazatele, které by mohly být brány v úvahu pro předěle, předělení fondů. První bod úvodních ustanovení, to je procento nezaměstnaných, zejména nezaměstnaných mladých. Víme bohužel, že je to vysoké procento. To jsou možná další kritéria, která by se měla brát v úvahu nejenom HDP na občana to by politika soudržnosti možná měla zdůraznit ještě více při přidělování finančních prostředků a financovat projekty umožňující návrat do, na trh práce. Čili zjednodušení, méně byrokracie, princip proporcionality a politiku soudržnosti, která více bere v úvahu nerovnosti uvnitř regionu a sociální kritéria. To vše si podle mého názoru zaslouží naši pozornost a já jsem přesvědčen, že na tom budeme společně pracovat uspokojivým způsobem. Thank you, Mr. Didier. Děkuji, pane Didier. Prosím další řečnice. Děkuji za slovo. Já tady zastupuji kolegu a Úvodem bych ráda poděkovala paní předsedkyni za vypracování návrhu tohoto stanoviska. Je to dobré východisko pro diskusy. Myslím se, že pro nás a pro ty, eh, kterým, je, kterým leží na srdci Eh, sociální politika, to skýtá možnost eh, debaty a výsledkem by mohlo být dobré stanovisko. Možná jsou naše starosti přehnán, přehnané, ale obáváme se eh, škrtů v, ve fondech soudržnosti po roce 2020, po Brexitu a možná dojde i ke změnám v prioritách energetická unie, jednotný trh či digitální unie. Jsou také důležité prvky, ale pokud by měla kozní politika eh, jak si garantovat eh, prosperitu všech, tak to bude mít eh, velký dopad na životy všech. Myslím si, že si eh, nový víceletý finanční rámec po roce 2020 zaslouží velkou pozornost. Jedna věc je jasná. Investice do sociální oblasti stále dosáhly úrovně před krizí. Členské státy se musí více snažit, aby se tohoto velkého úkolu a úkolů v budoucnu eh, dobře zostily a my bychom je v tom měli podporovat. Mám zde prohlášení naší skupiny, které se eh, týká plánů změny politiky soudržnosti, které jsou eh, ve stejném duchu jako eh, vaše stanovisko. Dovolte několik poznámek k tomu, jak by tato politika soudržnosti a ehm, rostoucí konvergence se mohli promítnout, promítnout v reálném životě. Aby se také promítli do přípravy nového víceletého finančního rámce. Během diskusí nad novým rámcem jsme eh, brali v úvahu politiku soudržnosti a to, do jaké míry je to hybná síla sociálního pokroku. Samozřejmě, pokud jde o tu konvergenci směřící vzoru, tak v minulém období jsme mm, s tím příliš nepohnuli. A to navzdory stále intenzivnějšímu úsilí EU eh, sladit politiku soudržnosti s cíly v oblasti sociální. Nerovnosti nadále přetrvávají, a to v celé Evropské unii. Objevují se nové hranice, geografické hranice, nové hranice mezi státy ve smyslu uh, ekonomického blahobytu. My bychom um, usilovali o to, abychom měli k dispozici nové indikátory pro měření sociální konvergence. Například regiony s velkým HDP na hlavu eh, si zrovna dobře vedou v oblasti sociálního pokroku. Index uh, sociálního pokroku eh, pracuje s vícenásobnými rozměry a napomáhá tak regionům ehm, identifikovat hlavní problémy, s nimiž jsou konfrontovány. Snažili jsme se s vámi, jakožto s pravodajkou, eh, zapracovat na tom, jak bychom mohli měřit pokrok v eh, oblasti soudržnosti v Evropské unii. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedkyně. Nyní paní Jana Žitňanská za EKR. Děkuji, paní předsedkyně. S radostí jsem si pročítala vaše stav... Děkuji, paní předsedkyně, velmi ráda <clears throat> jsem si má toho, že například přečetla <clears throat> vaše stanovisko ohledně politiky soudržnosti a myslím, že právě díky těmto politikám můžeme usilovat mnohem <clears throat> lépe o e, lepší život všech občanů. Ovšem my e, musíme zároveň konstatovat, že občané nevždy vidí pozitiva této pomoci a někdy se domnívají, že prostředky jsou neefektivně využívány. A e, není vždy fér e, z toho vinit samotnou politiku soudržnosti. Problémy si velmi často s tím spojujeme či způsobujeme my v členských státech. Nesmíme zavírat oči před tím, že některé programy nebo jejich části nefungují a neefektivní pomoc nepřináší výsledky. Proto tedy uvažujeme, jak tuto pomoc zlepšit. O to více si cením toho, že jste ve stanovisku vyzdvihla dvě eh, klíčová východiska, s kterými se stotožňují. Je to efektivita a důležitost reálných eh, výsledků programu soudržnosti a za druhé zaměření se na znalosti a dovednosti mladých. To znamená, eh, že vidíte potenciál mladých lidí i v budoucnosti. Mé pozměňovací návrhy se budou ubírat právě k posilnění těch pozic, které vy jste ve svém stanovisku zdůraznila. Děkuji.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 sem uh, estabelecer uma relação entre aquilo que tem vindo a ser a evolução das políticas. Takže pokud tady nevytvoříme určitou vazbu mezi uh, dřívější politikou soudržnosti, která příliš neuspěla ve svém vývoji, na straně jedné a na druhé straně politikou jednotného trhu, tak s touto diskusí nemůžeme vůbec začít. Za poslední roky došlo díky úsporné politice k řadě negativních eh, jevů. Vedlo to k tomu, že eh, členské státy, pokud jde o chudobu, nespravedlnost nebo nedostatečnou spravedlnost, eh, se od sebe ještě více vzdálily. My vycházíme z toho, že politika soudržnosti musí být samozřejmě e, prováděna v praxi, ale nejde přitom zapomínat na strategické záměry jednotlivých států. K tomu jsou určité podmínky, například při e, implementaci fondů soudržnosti, tyto podmínky je potřeba přizpůsobit eh, tomu, kterému, respektive stupní vývoje toho, kterého státu. Není možné, aby se podporovala sociální soudržnost a hospodářská soudržnost, aniž by tyto politické oblasti ehm, byly navázány na eh, veřejnou eh, podporu národních produktivních struktur, redukci určitých strukturálních závislostí, tvorbu pracovních míst a tak dále. Skutečná politika soudržnosti musí být prováděna prostřednictvím posílení rozpočtu Evropské unie. V evropském, respektive v rozpočtu EU se stále více škrtá, ale já si myslím, že potřebujeme pravý opak. Vím, že co se týče rozpočtu EU, tak eh, ten by měl být minimálně zdvojnásoben pro účely politiky soudržnosti, aby tato politika přinesla uh, nějaké úspěchy. Musí to také vycházet uh, z HDP jednotlivých států. Je potřeba investovat do strukturálních reform, No a omezování finančních prostředků nefunguje, pokud eh, se podíváme na to, s čím se nyní musíme potýkat, ať už je to příliv uprchlíků a tak dále. Podpůrné programy je potřeba posílit, poněvadž jsou také součástí politiky soudržnosti. To znamená, že je eh, potřeba zohlednit také opatření pro integraci migrantů. Děkuji. Hlásí se ještě někdo další? Ne, takže e FDD. Chcete se k tomuto vyjádřit? Joel Mela. Pan Martan? Ne? máme čas do toho zapojit výbor, respektive zástupce eh, generálního ředitelství pro zaměstnanost. Možná dáme slovo panu Luise Dixovi. Má tady zájem, tak prosím velice stručně, než přejdeme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání. Děkuji za slovo. Velice stručně, prosím. Myslím, že se můžeme připojit k řadě poznámek a doporučení z této zprávy. Máme velký zájem na tom, aby eh, tady došlo k radikálnímu zjednodušení, aby příjemci mohli eh, čerpat z fondu snadnějším způsobem. Budeme proto, aby eh, byl k dispozici dostatečný rozpočet. Můj komisař se také staví za to, aby se aby to pokrývalo komplexní území, také zkoumáme, jestli by bylo možné využít dalších sociálních indikátorů pro alokaci fondů. Takže tolik z mé strany, skončím, máme málo času. Děkuji. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 27. únor, a to 12 hodin. Pouze v angličtině. Přijímat budeme, schvalovat budeme v březnu a hlasovat v hlasování ve výboru Regi bude 27. března. Nyní přecházíme k bodu 11, jehož název zní Modernizace vzdělávání v EU. Bez odkladu dávám slovo paní Kožlovská Rajvičové. Prosím, máte slovo. Bardzo Pani Przewodnicząca, e, Szanowni Państwo, Eh, Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Nejprve bych chtěla zdůraznit, že toto je návrh stanoviska podle článku 74, pardon, 54, to znamená, že se můžeme eh, omezit pouze na výhradní pravomoce výboru EMPL. Víme velmi dobře, že situace jednoho každého na trhu práce eh, do jisté míry závisí na všeobecné situaci E, na trhu práce a na situaci ekonomiky, také na kapacitě e, té které osoby, ale zároveň je to výsledek vzdělání, e, které tato konkrétní osoba mohla absolvovat. Takže ten, to spojení, právě to spojení mezi vzděláním a prácí je předmětem tohoto stanoviska. Já jsem hluboce přesvědčena, že vzdělání není jediným cílem, eh, či jediným cílem vzdělání není umístění na trhu práce. Eh, ono také jde o ukazatel kvality vzdělání, to znamená eh, zapojení na trhu práce je do značné míry vnímáno jako hodnocení kvality vzdělání, což je jedna věc, o které bych tady chtěla více s vámi hovořit. Potom eh, chci říct, že evropský trh práce je velice vepředu, co se týče technologických parametrů a proto eh, ta rostoucí digitalizace znamená, že potřebujeme čím dál tím více odborníků na vysoké úrovni a potřebujeme určité kapacity, na velmi, velmi vysoké úrovni a přitom na druhé straně je tady snižující se potřeba po pracovnicích na e, základní úrovni či nekvalifikovaných. E, vzdělávací systém se snaží držet krok s tímto vývojem, reaguje, ale ne dost. E, takže je to právě vysokoškolské vzdělávání, které se teď vlastně dalo do pohybu a stalo se masovým vzděláním. A ono je to vlastně určitá past, je to takový začarovaný kruh. Máme čím dál tím víc absolventů vysokých škol, ale ono se to nějak neprojevuje eh, v těch eh, výsledcích, které bychom si přáli. Eh, tito lidé s vysokoškolským diplomem nejsou schopni dobře fungovat na trhu práce, protože ta kvalita vzdělání, kterého dosáhli, není postačující. Vidíme, že více jak 20 evropských mladých nemá tu kvalifikaci a ty kapacity, které bychom označili jako ty úplně základní. E, například schopnost e, číst a porozumět textu. Je to takový e, určitý typ Eh, analfabetismu. Eh, další věc, 20% mladých eh, ty, tyto základní znalosti a dovednosti mají, ale kromě toho už toho moc není. To znamená, že mají ty možnosti poměrně velmi malé. Mladí absolventi vysokých škol a univerzit si přitom neosvojili některé základní znalosti a dovednosti. Takže otázkou je, k čemu je takové vysokoškolské vzdělání, jak bychom ho měli zlepšit, co skutečně potřebujeme. Chtěla bych tedy e, předložit e, určitý návrh e, v našem stanovisku. Potřebujeme zvýšit kvalitu vysokoškolského vzdělávání a to, co eh, máme pro hodnocení, musí být eh, skutečně ukazatelem kvalitativním a ne kvantitativním. Takže nepočítejme absolventy vysokých škol, spíš se podívejme na to, zda je tady dost osob, které mají dostatečnou kvalifikaci, kteří mají ty znalosti a dovednosti, kterých potřebujeme. Pokud k tomu přistoupíme tímhle způsobem, budeme moci ty nedostatky, které existují ve vzdělávacím sektoru, eh, eh, zrušit. Potřebujeme ne základní znalosti a dovednosti, potřebujeme kompetence vyššího typu, něco mezi univerzitou a střední školou. Je tady určitý nedostatek eh, těch odbornějších škol, vyšších odbornějších škol, které připravují na konkrétní zaměstnání a potřebují Eh, mladí potřebují také stáže a eh, potřebují také mít možnost různých stáží ve chvíli, kdy jsou ještě na školách. A mm, tady vlastně eh, ti lidé přecházejí z akademické půdy do trhu, do světa práce. A není to vždy jednoduché. Nám se nedaří dost flexibilně reagovat naše podniky a naše vzdělávací instituce nejsou dosti flexibilní. To je tedy eh, to hlavní v, této, eh, v tomto dokumentu, takže vztah mezi trhem práce na jedné straně a vzdělávacím systémem na straně druhé je páteř celého stanoviska. Děkuji a teďko Flavio Zanonato. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád poděkoval nejprve paní předkátelce za tento návrh stanoviska a jako stínový zpravodaj předložím e, návrhy, pozměňovací návrhy, abych především posílil určitá ustanovení, abych, e, us, abych především posílil určité body, na kterých mi zvlášť záleží. Jedna věc mě tady velmi, velmi zarazila a musíme to také zohlednit. Pokud se domníváte, že vzdělání je příliš drahé, tak zkus fungovat s ignorancí. To je vlastně citát. A nám se zdá, že investovat do vzdělávání a odborné přípravy je úplně zásadní a že je prostě prvořadé, abychom investovali do vzdělání, které je kvalitní a které by bylo zaručeno všem, které by umožnilo sociální začlenování, rovnost šancí. A chci ještě připomenout, že první bod eh, charty sociálních práv je bod, eh, kde se připomíná, že každý má nárok na vzdělání, na odbornou přípravu, na neustále eh, vzdělávání inkluzivního typu, tak, aby získal znalosti a dovednosti, které by mu umožnily plně se podílet na chodu společnosti a plně také úspěšně absolvovat přechod na trh práce. A pokud nechceme, aby toto zůstalo pouze zbožným přáním, tak se musíme postarat, aby se tyto principy e, konkretizovaly v cílených aktivitách, aby jsme více vzali v potaz e, nabídku a poptávku, a nedostatky, které v tomto směru existují, nejsou hlavním důvodem nezaměstnanosti v Evropě. Tady existují strukturální důvody, ekonomické a sociální důvody. Je třeba zvyšovat znalosti a dovednosti a lépe strukturovat. To je stálý proces na všech úrovních, který musí vzít v ohled eh, na eh, vývoj na trhu práce, na vývoj eh, ekonomiky. Myslíme si, že vzdělávání by mělo zvyšovat eh, profesní znalosti a dovednosti, ale i znalosti a dovednosti občanské a průřezové. A paní eh, eh, navrhovatelko, jedno upřesnění, když dovolíte. V bodu 6 vašeho návrhu stanoviska hovoříte o povoláních a o zaměstnáních a o kompetencích. Já musím přiznat, že jsem neúplně dobře pochopil eh, význam či smysl této věty. A chci ještě říct, že všechny členské státy by měly prosazovat zesílenou spolupráci mezi školou, eh, pracovním světem a rodinou eh, s sociálními partnery, tak aby byly realizovány studijní programy, a stáže všeho typu, které by neměly být něčím, co by bylo e, nulovým nákladem. 60 e, mladých nedodělá školu a jsou nyní nezaměstnaní a nebo neaktivní. To je jev, kterému se musíme aktivně věnovat a e, střední školství by mělo být naprosto e, povinné a zdarma a členské státy by se měly postarat o to, aby člověk mohl navázat na studium e, v případě, že nedokončil ten či onen cyklus. Myslíme rovněž na celoživotní vzdělávání dospělých, tak aby tady byly nové možnosti zaměstnání, aktivní inkluze především těch méně kvalifikovaných, nezaměstnaných, lidí se zvláštními potřebami, e, starších občanů a migrantů. A pro migranty, uprchlíky je třeba zdůraznit, a to je zásadní, že mají nové znalosti a nové kompetence, které mohou také být nápomocny našemu ekonomickému, sociálnímu a kulturnímu rozvoji. Musí tady být různá, eh, různé možnosti získání nových kvalifikací, překvalifikování, rekvalifikace a eh, další kroky, které musí být eh, správně ohodnoceny. Děkuji vám, paní navrhovatelko, těším se na spolupráci mezi vámi a námi, eh, fiktivními či stínovými zpravodaji. Děkuji. Paní Sednanská není zde, takže teď Alde, eh, Jašenko Semlimovič, nikdo ho nezastupuje, pak je na řadě Neoklis Silikiotis. Máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych rád poděkoval poděkoval navrhovatelce k jejímu stanovisku a za práci, kterou na něm vykonala. Co se nás týče, tak naše frakce GUE NGL, tak eh, jako obecnou zásadu eh, vnímáme to, že by vzdělání mělo zůstat veřejné a soustředěné na člověka. Nesmíme zapomínat na to, co již řekl filozof Aristoteles, v tom smyslu, že užitečný člověk je ten člověk, který se věnuje veřejným věcem. To je něco, na co nesmíme zapomínat. A proto je zapotřebí, abychom měli takový vzdělávací systém, který nakonec e, umožní přístup e, do světa práce. To znamená, že to je stát, který musí pracovat na vzdělávacím systému, na výběru ne, budou to nadnárodní monopoly, které se budou tímhle zas, zabývat. Nesmíme se posunovat směrem ke vzdělávání, které samo o sobě bude e, orientováno e, pouze e, směrem k tomu, co je takzvaně užitečné nebo k penězům. Souhlasíme s tím, že je třeba najít řešení mezi tím, co je velkou nerovnováhou a tím myslím poptávku a nabídku. Nemůžeme vždycky říkat, že vzdělání chybí. Musíme udělat něco pro to, abychom to již říkat nemuseli. A co se podmínek, pracovních podmínek týče, tak velmi často slyšíme lidi, kteří říkají, je to všechno díky digitalizaci, proto tady nastává ta, to nerovnováha. My nesouhlasíme s takovouto argumentací. Musíme se shodnout na tom, že úroveň vzdělání omlouvám se, že digitalizace nás nutně e, nepřivede e, k pracovním místům menšího významu. Ne, možná se vytvoří nová pracovní místa, to ano, ale na druhé straně se domníváme, že zapotřebí, aby tady byly taková místa, která budou důstojná, nebudou dočasná a budou také vlastně zabezpečena souborem všech sociálních práv. Zároveň také říkáme, že nemůžeme argumentovat jak je to ve článku 6 tohoto stanoviska řečeno. Musíme rovněž hovořit o těch, Eh, kteří jsou teď součástí eh, trhu práce, těch prací, které představují pseudo zaměstnání a nemůžeme akceptovat tato pseudo zaměstnání a pseudo zaměstnance, pseudo pracovníky. Eh, my říkáme, že pracovník musí být zajištěn sociálním zabezpečením a nemůžeme akceptovat eh, pracovní místa, která tomuto neodpovídají. Samozřejmě, že máme své návrhy pozměňovacího charakteru, které také předložíme. Děkuji. Thank you. Eh, děkuji vám a prosím nyní za zelené. Děkuji paní předsedkyně a děkuji zpravodaji za návrh. Myslím, že je to dobrý výchozí bod v některých eh, bodech jsou možná rozdíly, eh, i když se to ubírá dobrým eh, spojem. Tady už zazněla poznámka o digitalizaci, robotizaci, automatizaci. Když se podíváme na studie, které máme v současné době, tak vidíme, že jsou tady velké um, divergence dopadu na trh práce. A v návrhu textu se hovořilo o tom, že vzhledem k tomu, že jsou změny na trhu práce, potřebujeme odlišný eh, vzdělávací systém. Já s tím souhlasím, ale současně také se eh, musíme zaměřit na to, jaké základní eh, kvalifikace jsou zapotřebí a mm, jak se lidé díky tomu budou moci lépe vyrovnat se stále měnícím se pracovním trhem. Brzy se objeví nové velké výzvy a to už by měl vzdělávací systém zohlednit a připravit na to eh, budoucí generace. Druhý bod, tady souhlasím s dalšími řečníky, že v analýze eh, Situace dnes a zejména otázka mladých a nezaměstnanosti mladých se velice týká toho, že dovednosti neodpovídají potřebám. Je tady nesoulad mezi kvalifikací a potřebami pracovního trhu, ale současně jsou i jiné faktory, které tady sehrávají svou roli a způsobují velkou nezaměstnanost mladých. Eh, například otázka, kolik peněz bylo investováno do vytváření pracovních míst. To nemůžeme nechat stranou, když hodnotíme situaci. A poslední bod, a to si myslím, že musíme ve zprávě zdůraznit, to je otázka celoživotního vzdělávání. Jak už jsem řekla, ať už studujete cokoliv, změny na trhu práce jsou tady vždycky a myšlenka eh, ukončení eh, vzdělávání, když, jste, když je vám zhruba 25 let, to není možné do budoucna. Celoživotní vzdělávání je důležité. Stejně tak jako otázka formálního a neformálního vzdělávání. To musíme zdůraznit jsou tady vzdělávací instituce, ale jsou i jiné formy, jakými lidé získávají dovednosti, které budou v budoucnu potřebovat. A to bychom také měli eh, v zprávě zmínit. Děkuji. Děkuji vám za FDD Laura Agea. A, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji paní kolegyni Kozlovské. za velice důležitý text. Je to první návrh. Vidím, jak se v současné době společnost velmi eh, mění. Z industriální eh, éry přechází do postindustriální éry, do doby, kdy vlastně předměty jsou nahazovány nemateriálními eh, statky. A to všechno sehrává svou úlohu. Eh, nutí nás to k si otázky, jaké změny jsou zapotřebí ve vzdělávání, aby bylo možné se přizpůsobit novým požadavkům ve vzdělávacím systému, aniž by se spochybnily nové potřeby, nové technologie, robotika a podobně. To všechno jsou velké výzvy, na které je třeba reagovat. S nimi je třeba se srovnat a bude to mít nevyhnutelně dopady na trh práce i na vzdělávání. Je třeba rozvíjet eh, digitální schopnosti, zvládat nové technologie, jejich použití na trhu práce a také rozvoj dovedností v digitálním světě probíhá velmi rychle a to má možnost destabilizujícího dopadu na společnost. Ze všech těchto důvodů se vzdělávání musí přizpůsobit těmto změnám jsou některé základní strategie, které je třeba použít, harmonizovat dovednosti, eh, uznávání eh, kvalifikace eh, v různých členských státech a také bojovat proti předčasnému ukončení školní docházky, bojovat proti úniku mozku, aby bylo možné využít eh, všech schopností, které jsou eh, k dispozici bojovat proti ochuzování lidského kapitálu v EU. Chtěla bych připomenout jednu realitu. Předčasné ukončení školní docházky v dnešní době je také důvodem eh, hospodářské krize, ochuzování, nerovností, to vše eh, vede k tomu, že dokonce v Evropě je i negramotnost, nejenom ta funkční negramotnost, o které se často hovoří, ale negramotnost v pravém slova smyslu. A to je třeba také eh, odstranit. Země, která neinvestuje do výzkumu, do vzdělávání, do univerzit, je zemí odsouzená k zániku. V mé zemi například se ani neinvestuje do infrastruktury školství. Máme školy, dokonce univerzity, které se téměř hroutí. To je třeba modernizovat a brát v úvahu e, i potřeby postižených studentů musíme přijmout základní opatření, aby vzdělávání bralo v úvahu eh, tyto aspekty společnosti. Investovat do vzdělávání, které musí být eh, přívětivým prostředím, dobře vybaveným, aby studenti měli přístup k novým technologiím. Eh, je také třeba valorizovat postavení učitelů aby nedocházelo k tomu, že vyučující nebudou vůbec motivováni. Oni mají přece velmi důležitou úlohu eh, při vzdělávání našich eh, mladých. Státní vzdělávání dostupné všem eh, představuje velmi důležitý cíl, který musíme hájet. A musíme vyvinout veškeré úsilí za tímto cílem. Musí to být také velkou příležitostí eh, pro eh, získání eh, dovedností pro studenty, další možnost praktických pobytů v podnicích, ale nemůžeme na druhé straně připustit, aby se zneužívalo učednických nebo učňovských stáží k vlastně jaksi nelegální práce. Eh, studenti by měli mít důstojné postavení, když se účastní takových ehm, stáží. Podniky, nadnárodní společnosti, eh, které přijímají učně a stážisty, eh, musí dbát na jejich postavení a ne se takto snažit získat levnou pracovní sílu. Děkuji. Děkuji vám. A slovo má pan Mata. Děkuji, pan Marta. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat eh, zpravodajce. To nebývá často, ale já jí chci poděkovat za vynikající práci na návrhu stanoviska o modernizaci vzdělávání v EU. Školství je základní prioritou v EU, chceme-li snížit nezaměstnanost. A váš návrh je skutečně velmi ehm, kompletní, eh, jak v konstatování situace, tak i v návrzích. Spolupráce s aktéry na trhu práce, eh, učňovské školství, stáže, eh, zabraňování předčasnému ukončení školní docházky, to všechno jsou důležité aspekty, které berou v úvahu na jedné straně eh, potřebu eh, nových a nových dovedností a na druhé straně eh, to, že tady jsou dnes mladí Evropané, kteří dokonce mají ehm, velmi dobré vzdělání, až nadměrně dobré vzdělání a nemají práci. Paní zpravodajko, děkuji vám. Konečně jednou Váš návrh stanoviska se soustředuje pouze na samotný předmět textu. Tady je to otázka modernizace vzdělávání, školství. E, nevkládáte do toho, což se někdy stává, taková ta obyčejně e, používaná klíčová slova, e, které Brusel tak rád vkládá do všech zpráv jako jsou migranti, genderové aspekty strukturální reformy a další. Vy jste měla to dobrou strategii, že jste zůstala u tématu a nerozmělňovala jste své sdělení a své návrhy takovými eh, pojmy. Blahopřeji vám. Nicméně já budu šťastná když budete některé ještě trošku nevyhraněné věci dále rozvést, jako například sledování um, absolventů vysokých škol, jaká kritéria použít. Dále neformální učňovství a formální učňovství. Neformální vzdělávání a formální vzdělávání. Um, my vám chceme pomoci Eh, paní zpravodajko, tím, že vám předložíme eh, pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Děkuji za pozornost. Děkuji. A máte poslední slovo, paní Kozlovská. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat eh, všem za všechny poznámky, které jsem vyslechla. Naprosto souhlasím s tím, co tady zaznělo a souhlasím také s tím, že toto stanovisko si, může, si, si zaslouží ještě další vylepšení. Bohužel ve stanovisku není mnoho místa. Stanovisko nemůže být příliš dlouhým textem. A myslím, že prostřednictvím pozněvacích návrhů můžeme mnoho věcí e, dále zdůraznit prostřednictvím pozněvacích návrhů. Je tady samozřejmě také sociální cíl, e, sociální začlenění, je třeba také rozšířit sociální Eh, dovednosti ve světě práce, v, ve společnosti obecně. To všechno, čemu se říká soft skills, to je opravdu velmi důležité. A právě takovéto soft skills je velmi těžké získat ve škole. Je v podstatě tady nutné výjít ven ze školy a získat takovéto dovednosti, protože škola, i kdybychom to i kdybychom si to přáli, i kdybychom chtěli, aby škola učila takové budoucí dovednosti. Škola prostě má jistou setrvačnost. Škola je vždycky krok za eh, novými změnami. Takže má-li být skutečně aktuální eh, získaná dovednost, je třeba výjít i ven ze školy a vidět všechny tyto vazby. Hovoříme eh, tady o digitalizaci pracovního trhu, ale musíme si uvědomit, že jen 20 škol v Evropě mají k dispozici digitální techniky, to jest počítače a další digitální infrastrukturu pro své žáky. Většina mladých eh, nemá eh, digitální dovednosti v základní víře. Jak tedy mohou zvládnout takové pracovní nástroje a zvládat moderní technologie, když nemají klíčové dovednosti. Už škola má určité spoždění za realitou, už škola není e, přizpůsobena realitě. A to je třeba také zahrnout do projektu modernizace vzdělávání. A teď bych chtěla mluvit o bodu 6, protože k tomu tady byly některé náměty. Nebylo tady mnoho prostoru, takže jsem to nerozvedla, ale pravda je, že celá řada analýz a publikací e, ukazuje, že trh práce je velice dynamický, že se mění profese, pracovní místa, mění se organizace práce. Je to velice dynamický, nestabilní svět a je tady i potřeba jiného uvažování. Není možné už uvažovat o eh, řemeslech či profesích, ale o dovednostech. A právě na to reaguje komise, eh, na tu potřebu změnit uvažování, hovořit o dovednostech a nikoli o profesích. Čili jde o právě těch, o ty dovednosti. Pakliže ty dovednosti získáme, pak je možné měnit profese eh, a právě při, použít stejné dovednosti, které máme. Změnit logiku, změnit uvažování a eh, více se zaměřit na stručné nebo krátké vzdělávací cykly eh, s určitým diplomem Například existuje na Harvardu eh, takové vzdělání, které eh, má několik desítek hodin a je to velice úzce vyměřená specializace a také udělený diplom je velmi specializovaný. Je to vlastně jakýsi mikrokurs, který dává možnost mladým uplatnit se na trhu práce díky velmi specializovanému diplomu. Ano, je třeba skutečně změnit přístup, změnit uvažování a e, zaměřit se i na toto často velmi úzce definované dovednosti. A na závěr chci říci, že pokud jde o negramotnost, to je opravdu hrozná e, metla e, a důležitý aspekt. Nedostatečné Základní dovednosti mladé blokují, nemohou se uplatnit na trhu práce a e, nemohou ani e, naplno žít. E, takže několik pozněvacích návrhů by tady bylo vhodné. Já apeluji na členské státy, Eh, aby dohlédli na to, že žádné dítě neodejde ze školy, aniž by eh, mělo alespoň ty základní eh, znalosti. Přece není možné, aby dítě mělo 8 let školní docházky a odecházelo ze školy a neumělo číst. Přece není možné, aby někdo odecházel eh, z vysoké školy a přitom neuměl napsat text. Eh, dost velké procento eh, absolventů vysoké školy prostě nemají takovou základní schopnost. To přece není možné v EU. Děkuji. Děkuji za tuto rozpravu. Děkuji také za tuto zprávu. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 12 hodin 28. února. 21. až 22. března budeme schvalovat ve výboru MPL a 25. až 26. dubna eh, se bude toto stanovisko schvalovat ve výboru pro kulturu. Dostáváme se k poslednímu bodu na pořadu jednání. Je to prováděcí zpráva o strategii Evropské unie pro mládež. Dávám slovo panu Pimentu Lopesovi. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych úvodem řekl, že práce na stanovisku k tomuto tématu um, bylo, byla omezená a to časově i z různých jiných aspektů bylo velice obtížné sem zakomponovat všechny různé náměty a myšlenky. Jsme toho názoru, že diskuse, která nás čeká, nám napomůže ten text dotáhnout a také eh, dobře pracovat jakožto příslušný výbor. Respektive eh, dát dobré vodítko pro příslušný výbor. Víme, že eh, mladí lidé se potýkají s problémem přístupu jak k pracovním místům, tak ke vzdělání, ke zdravotní péči mají také eh, problémy se sexuálním reproduktivním zdravím a také obtížný přístup eh, na sportoviště. Také víme, že nezaměstnanost mladých lidí je vysoká. Ta čísla jsou v Evropské unii poměrně dramatická. Ale můžete si stáhnout sluchátka, prosím vás. Došlo k mírnému snížení míry nezaměstnanosti. V loňském roce to bylo v průměru 18,7%, ale v některých zemích nezaměstnanost mladých lidí činí až 40%. Snížení míry nezaměstnanosti mladých lidí samozřejmě souvisí s pracovními podmínkami či s, s pracovními místy, která nejsou přijatelná, i s tím, že se nabízejí smlouvy na dobu určitou či krátkodobé smlouvy. A je pouze uh, přirozené, že uh, je tady nárůst eh, počtu mladých lidí, kteří čelí sociální exkluzi. Souvisí to také s nedostatečnými investicemi, nepochybně také s finanční krizí, zhoršením situace nebo úrovně eh, ve veřejných službách. Jsme svědky toho, že se nabízejí pracovní místa, kde jsou velice mm, mizerné pracovní podmínky. 6 eh, milionů lidí, mladých lidí, má problémy s eh, přístupem ke adekvátnímu vzdělání. Existuje také závažný deficit eh, v investicích do rozvoje mladých lidí. Myslím si, že to bude mít eh, závažný dopad na demografickou proměnu. Budou se ve stále větší míře objevovat nejistá pracovní místa, poroste zaměstnanost, nezaměstnanost a samozřejmě to bude mít také dopad na systémy sociální ochrany a sociálního zajištění, protože eh, tyto systémy se budou potýkat s nedostatkem financí. V roce 2012 Mezinárodní organizace práce vydala zprávu o dopadech krize. Je tam řada závěrů a také se tam uvádí, že Evropská unie eh, musí v období 20, 2014 až 2020 investovat 20 miliard euro, pokud chce dosáhnout svých cílů. Ovšem tyto peníze nejsou k dispozici, takže nelze investovat. Nyní Evropská unie investuje Eh, do rozvoje mladých lidí v rámci různých iniciativ. Smyslem je podpořit zaměstnanost eh, a zaměstnatelnost. Vytvářejí se různé um, programy záruk. Pokud však eh, vezmeme v úvahu, do jaké míry tato oblast byla podfinancována předtím, než se tyto iniciativy objevily, tak ten problém je opravdu závažný. Praxe, praxe je mnohdy deprimující. Nedávno jsme na plenárním zasedání projednávali zprávu k tomuto tématu, ve které bylo zdůrazněno, že tato opatření se mnohdy míjejí cílem. Ta opatření eh, nejsou provázena adekvátními financemi. chceme se zaměřit na podporu um, pracovních míst s vhodnými pracovními podmínkami. Chceme také podpořit kolektivní vyjednávání. Chceme potírat uh, nejisté pracovní podmínky a neadekvátní pracovně právní vztahy. Chceme také podporovat uh, všeobecné kvalitní služby Chceme také podporovat e, začlenění v sociální a kulturní oblasti. Jsou také iniciativy, které podporují um, rozvoj mladých lidí jako, jako takových. Je potřeba také podporovat programy, které se budou věnovat e, problémům a ambicím mladých lidí. a hovořím o tom v souvislosti s víceletým finančním rámcem. Jinými slovy, budeme potřebovat eh, finance, které umožní realizaci programů, které zajistí mladým lidem přístup eh, ke všem těm možnostem, které jsme tady zmínili, a které zvýší zaměstnatelnost mladých lidí. Ovšem není možné, aby se vytvářely neplacené e, stáže v rámci těchto programů. Není možné také nahradit e, smlouvy na dobu neurčitou na smlouvami o, na, na částečný pracovní vazek. E, Vyslechneme si velice rádi příspěvky ostatních politických skupin a budeme s nimi počítat ve své další práci. Sofia Rebeiro není přítomná, nikdo ji ani nezastupuje, ale Ivary Paver zde je, tak prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dovolte, abych nejprve poděkoval panu Lopezovi zpravodaji za předložení tohoto stanoviska. Hovoříme o nezaměstnanosti mladých lidí, jejíž míra v mnoha členských státech je stále vysoká. Je zapotřebí investovat do práv mladých lidí. S tím souhlasím. Inkluzivní politika samozřejmě souvisí také s podporou eh, rozvoje nebo tvorby pracovních míst eh, s příznivými podmínkami, souvisí také s podporou kreativity, s inkluzí a s politickým a sociálním životem jako takovým. Domnívám se, že v tomto stanovisku by bylo vhodné akcentovat několik témat. Možnosti stáže, kvalita stáže a efektivita stáží jsou významné. Ovšem mnoze stážistů využívat eh, k nahrazení standardních pracovníků. Není možné stážisty vystavovat nepříznivým pracovním podmínkám. Stáže by měly být podloženy písemnou smlouvou, měly by být provázeny sociální ochranou, eh, adekvátním hodnocením a poskytováním vhodných pracovních podmínek. Pracovní trh eh, samozřejmě by měl nabízet eh, kvalitní pracovní místa a není možné eh, zneužívat ten institut stáží. Měli bychom eh, začít vypracovávat struktury, v rámci kterých se bude poskytovat podpora místním komunitám. Měli bychom eh, vyzvat, eh, vyzývat regionální a místní úřady k tomu, aby nabízeli mladým lidem možnost rozvíjet se, aby jim nabízeli více příležitostí. Byla učiněna řada pokusů zlepšit tuto situaci. Některé se, některé vyústily v určitý úspěch, ale zatím nejsme v cíli. Pouze doufám, že Evropská strategie pro mládež eh, dozná zlepšení a přinese výsledky. Děkuji. Nyní má slovo pana Žitňanská. Velmi pěkně, paní předsedající. Děkujem aj spravodajcovi za... Já bych chtěla poděkovat za tento návrh stanoviska a jenom pár připomínek, protože už je hodně hodin. Byla bych ráda, kdyby v výslední e, podobě textu se zdůraznila také inkluze mladých z hlediska kolektivních smluv a z hlediska zapojení všech mladých. A proto také mé pozměňovací návrhy e, se budou týkat e, lidí se zdravotním postižením. Také se chci věnovat potenciálu mládežnické práce a místních center mládeže jako prostředku začlenování a boje proti různým negativním jevům a chci se také věnovat lepšímu zapojení mladých do rozhodování o programech, které jsou určené jim. Rovněž je pro mě důležitá podpora dobrovolnické činnosti mládeže a zvyšování, podvě, zvyšování povědomí o hodnotě této práce. Často zapomínáme na příspěvek dobrovolníků a to jak mužů, tak žen, e, kteří hrají velkou roli při začlenování e, starších občanů a sociálně slabých. A k těmto tématům se budou věnovat také mé pozměňovací návrhy. Děkuji. Terry Reinke. Děkuji, Terry Reinke, prosím, máte slovo. Děkuji, také děkuji panu zpravodaji za návrh tohoto stanoviska. Ráda bych eh, zdůraznila tři body a stručně. Za prvé, myslím, že je velice významné a hovoří o tom také návrh zprávy. Jsou to práva mladých lidí. Týká se to příležitostí nebo ale není to um, něco, co bychom mladým lidem nabízeli jaksi zdarma. E, mladí lidé se o svá práva také musí zasazovat a musí se také snažit je vymáhat. E, velice brzy dorazí návrh nového víceletého finančního rámce. Je potřeba akcentovat tu skutečnost, že investice do mladých lidí znamená investice do budoucnosti, Máme tady programy jako Erasmus Plus a další, eh, které by měly být rozšířeny a neomezovány v rámci tohoto nového víceletého finančního rámce. Myslím si, že se na tom shodneme s komisí a je to každopádně jeden z bodů, které bychom v tomto stanovisku chtěli akcentovat. A nakonec úloha mládežnických organizací jsou mnohdy podceňovány. Je podceňována jejich eh, úloha. Jsou um, médiem, skrze které mohou promlouvat mladí lidé. A myslíme si, že tyto organizace umožňují mladým lidem vyjádřit eh, své, eh, svá přání, své, eh, své potřeby. Mladí lidé budou cenou součástí společnosti a proto si myslím, že tento bod by měl být ve stanovisku také zdůrazněn. Děkuji. Děkuji vám všem. Myslím, že jsem nikoho nevynechala, nikomu jsem neupřela slovo. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů k této zprávě je 27. únor 12 hodin. V tomto výboru budeme hlasovat 27. až 28. března. 25. a 26. února se, pardon, dubna se bude hlasovat ve výboru pro kulturu. A pokud o, o e, plenární zasedání, tak zatím nebyl stanoven termín. Děkuji, že jste zde eh, zůstali do mm, pozdních hodin, že jste se účastnili všech diskusí a také děkuji ehm, tlumočníkům, kteří dnes odvedli skvělou práci. I díky vám jsme schopni eh, rozhodovat a komunikovat spolu. Děkuji.